Okay, colleagues, we are, uh, we are ready for... Dobrá, kolegové. Myslím, že jsme všichni připraveni na další zajímavé kolo slyšení. První bod pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné komentáře, tak můžeme tento pořad jednání přijmout bez změn. Ano, děkuji vám. Vzdělení. Tlumočení dnes je k dispozici e, do 19 jazyků a jako vždy je toto zasedání i webstreamováno a může být sledováno živě na europarl.tv. A z důvodu toho, že parlament už e, vše Eh, veškerou práci koná bez eh, zbytečného eh, tisku, bez dokumentu, máte vše k dispozici online. Máme nyní za úkol schválit zápisy z 10., 11., 17. a 20. října. Nacházejí se online, pokud ani vůči nim nebudou žádné komentáře, tak mám za to, že jsme je tímto schválili. Ano, děkuji vám. A nyní už přecházíme ke slyšení s panem Karlem Falkenbergem, bývalým generálním ředitelem generálního ředitelství pro životní prostředí. Jsme velice rádi a potěšeni, že pan Karl Falkenberg přijal naše pozvání a že dá našim kolegům a nám všem nahlédnout do toho, jak funguje zavádění evropských norem pro kvalitu ovzduší, zejména z pohledu emisí a průmyslu, automobilového průmyslu. Dostali jsme sady otázek, my jsme je panu Falkenbergovi předběžně i zaslali a máme hodinu 40 minut, aby na ně případně mohl odpovědět. A já na úvod dám panu Falkenbergovi slovo, aby mohl přispět svým úvodním slovem. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru EMIS, Děkuji za tuto příležitost vyjasnit mou úlohu a úlohu generálního ředitelství pro životní prostředí v rámci Evropské komise. Moje volební období generálního ředitele se víceméně shoduje s volebním obdobím Janeze, pana komisaře Janeze Potočníka a začal jsem ještě však za dob pana Stavrose Dimase. Tam jsem se zaměřoval zejména na otázky spojené s změnami klimatu a eh, posléze poslední eh, komisař to byl Carmenu Vela. Nechci se zde nořit do příliš mnohých podrobností, nechci, aby ten úvod byl příliš dlouhý, pouze předešlu, že s panem Potočníkem jsme se opravdu snažili, aby i z politického pohledu priority byly patřičným způsobem pojednány, společně jsme pracovali na lepší kvalitě vzduchu, který dýcháme Implementace vždy začíná samotnou kvalitou a jasným textem legislativy, což je výzvou jak pro komisi a zejména i pro dva spoluzákonodárce, tedy parlament i radu. Za druhé, to vyžaduje jasné chápání způsobu, jak společná legislativa, která zavazuje všechny členské státy EU, ve prospěch jejich 500 milionů občanů je implementována a kdo ji má implementovat. Princip subsidiarity je solidním základem. Ale aby dokázalo 28 členských států a jejich orgány správně implementovat, musí mít i jasná pravidla. A právě v oblasti životního prostředí často občanům připadalo, že nemají jinou volbu, než se obrátit na komisi, aby vyjasnila, případně rozkryla pochybnosti k této implementaci. Právě životní prostředí je oblastí, kde se nejčastěji obracejí občané i na soudní dvůr a žalují svůj členský stát. Většinou je to vše způsobeno stížnostmi občanů na životní prostředí. Abychom posílili implementaci, kvalitnější inspekci i monitorování, spolupracujeme s členskými státy, snažíme se rovněž posílit přístup k soudnímu řešení sporu v rámci členských států. To však ještě nedoběhlo. A nyní eh, vaše vyšetřování se zaměřuje právě i na tyto otázky. Já stejně jako ostatní, který již se to týká, jsem si byl vědom, že existuje určitý nesoulad mezi měřením v laboratořích a na silnici. Byly mě podány tři typy vysvětlení. Za prvé, emise jednotlivých eh, automobilů závisí na způsobu řízení vozidla. Až 30 spotřeby paliva um, se může lišit podle stylu řízení a například se to dá vysvětlit i ekořízením. Za druhé, v laboratorních podmínkách v rámci pravidel pro testy NEDC se optimalizuje a ovládá e, spotřeba lepším způsobem. A za třetí, e, to, že se různým způsobem znovu spotřebovává či eh, znovu cirkuluje spotřebované palivo vysvětluje, e, proč možná samotné vozidlo je čistší, avšak životní prostředí ne. A tím není čistší ani kvalita vzduchu v mnohých evropských městech. E, to, že reálné zlepšování například v oblasti částic a dusičnanu se nedostavuje, rovněž mi i dělá starosti a já to řeším v rámci vyjednávání se svými kolegy a rovněž i eh, sektor dopravy přispívá svou třetinou eh, k znečištění a kvalita vzduchu, či spíš její nedostatek, zůstává hlavním důvodem pro předčasné úmrtí, předčasná úmrtí v Evropě. Tedy od samého začátku se naše generální ředitelství snaží tlačit na zavedení přísnějších limitů, právě zejména u dýzlových eh, motorů a snažíme se, aby sdělení CARS 2020 se soustředilo na implementační kalendář. Rovněž chceme, aby se zavedli, zavedlo testování typu RDE, tedy přímo na silnici, e, pomocí přenosných e, přístrojů, tedy PEMS. A e, snažili jsme se, aby norma Euro 6 už byla testována způsobem RDE od září 2014. Vše mělo být předloženo do konce roku 2013, ale bohužel technické aspekty zabraly mnohem delší čas a proto um, jsem musel uh, rovněž i vysvětlovat, jak je to urgentní uh, kolegovi Kalechovi. A tato naléhavost byla zdůrazněna studii ICCT, kde se ukazuje, že ty rozdíly, ty diskrepance jsou ještě větší, než jsme tušili. Tedy i kdyby z technického pohledu vše bylo možné v rámci implementačního právního aktu, vzniká otázka, naskýtá se otázka, zda um, tento výklad implementačního aktu je schopen patřičně zdůvodnit 12-násobné překračování právní normy, kterou to to má zajišťovat. Tedy příslušné orgány členských států sami měly přistoupit e, například k mechanismům tržního dohledu a spochybnit e, takováto zdůvodnění schvalování typu. E, já doufám, že všichni, již se to týká, od členských států až k evropským institucím, si z toho vyvodí patřičné důsledky a poučí se z toho. Můj závěr. Legislativa sama o sobě nestačí, potřebujeme silné a nezávislé monitorování orgánech pro její efektivní zavádění a rovněž i mechanismus rychlé reakce, rychlé koordinace, kdykoliv zjistíme nedostatky a um, nesprávné implementace. Těším se na vaše otázky, pane Falkenbergu. Děkuji vám a nyní první kolo otázek. A nejdříve zpravodajové a posléze každý, z každé politické skupiny jeden představitel. Máme tady sloty pětiminutové. Na úvod pan Gerbrandy. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, pane Falkenbergu, že jste mezi nás přišel. Rád vás znovu vidím v Evropském parlamentu. Má otázka se týká následujícího. Když se podívám na většinu eh, informací, které dostáváme od komise, ať už jde o písemné odpovědi nebo o různá prohlášení tady, tak je to poměrně koherentní. Vlastně to všechno říká to tež. A přitom víme, že už mnoho let určité části komise bojovaly s tímto tématem. Máme důkazy v podobě mnoha e-mailů, v podobě dopisů vašich a vašeho kolegy Kajechy. Viděli jsme například dopis komisaře Potočníka komisaři Tajanimu. Takže eh, mohl byste nám říci něco více o tom, co se vlastně dělo interně a kolik se toho vědělo? Protože my teď jsme dostali e-mailové konverzace mezi DG Enterprise, DG Klima, eh, DG Environment eh, a JRC, e a to už v roce 2008 kdy existovala silná podezření na používání odpojovacích zařízení. A potom je trošku těžké rozlišovat mezi eh, odpojovacími zařízeními a cycle beating. Eh, takže mohl byste vysvětlit lépe, co probíhalo a na jaké úrovni? Takže vaše otázka se týká doby eh, ještě před mým působením ve funkci generálního ředitele. Při přípravě tohoto slyšení bylo mnoha eh, kolegům v DJ Environment jasné, že existoval eh, problém eh, mezi laboratorními testy a realitou, reálným řízením. To se týká těch to se týká normy Euro 5 a věcí, které se datují až do roku 2005. Co podle mého názoru nebylo jasné v tomto ohledu, eh, to byl ten rozsah eh, těchto nesrovnalostí. A jak jsem už vysvětlil ve svém úvodním prohlášení, existovala vysvětlení pro to, proč se to děje. Proč má eh, vozidlo jiné emise podle toho, jakým způsobem se využívá. Takže není to tak, eh, že by někdy nastala situace, kdy každé auto v každé eh, provozní situaci emituje přesně stejné množství látek. Takže drobné rozdíly jsou normální. Zmínil jsem, že zhruba do 30% se rozdíl dá vysvětlit. Jednak ekologickými přístupy při řízení řízení, eh, zkrátka lehčím mačkáním plynu a podobně, rozumnějším stylem řízení. Tím lze takovýchto rozdílů dosáhnout. My jsme eh, v DG Environment eh, zahájili studii společně s JRC, abychom více osvětlili tyto rozdíly a jak vznikají, abychom lépe porozuměli situaci. Takže já si myslím, že my jsme vlastně byli v popředí toho zkoumání, protože jsme věděli, že e, kvalita ovzduší, což je naše kompetence, se ve městech nezlepšuje. Proto jsme zadali studii a studie e, přinesla určité poznatky o tom, že existují nesrovnalosti. Nesrovnalosti, které se daly jen těžko vysvětlit. E, já sám jsem ale za celou tu dobu neviděl a ani mě nenapadlo, že by mohlo docházet k čistě ilegálním praktikám. Já jsem to chápal tak, nejlepší analogie, která mě napadá, je e, fiskální legislativa zkrátka pokouší vás to k provádění určitých fiskálních optimalizací. Pokud jste podnik nebo jednotlivec, který má něco zaplatit, tak hledá jakýkoliv způsob, jak požadovanou částku snížit. A právě takovým způsobem jsem chápal, že ta legislativa funguje. Pan Gerbrandy, takže e, z hlediska zákona správně, ale morálně nesprávně to je velký otazník, to morální ospravedlnění. Nicméně tady se bavíme o vymáhání zákona a e, já jsem se nedomníval, že tady dochází k porušování zákona. A proto jsme se od začátku soustředili na to, že musíme odstranit veškeré nejasnosti, veškeré díry ve znalostech. Poslední otázka, než je prší pět minut. Ehm, musel jste tedy v DG Envy být v poměrně frustrující pozici, protože vy jste chtěl zlepšovat situaci, jenže ono to nějak nefungovalo. JRC už v roce 2011 došlo k závěru, že PEMS jsou ehm, způsobilé k použití a přesto pracovní skupina ehm, ještě dva další roky hledala alternativy k PEMS, což by se dalo chápat jako způsob zpomalení procesu. Měl jste někdy pocit, že jisté síly, například špatný stav automobilového průmyslu v těch letech, se domníval, že ekonomické důsledky jsou mnohem důležitější než důsledky pro kvalitu ovzduší v rámci těch zákonných omezení, které byly nastaveny? tak zcela jasně jde o období, kdy panovaly značné ekonomické e, zájmy. E, je pravda a patrně si vy, vážení poslanci, dobře vzpomínáte, že když jsme přišli s návrhem na směrnici o kvalitě ovzduší, museli jsme hodně přesvědčovat, že otázka kvality ovzduší je zásadní a že si žádá naši pozornost. A to i v ekonomicky těžkých dobách. Já si myslím, že ano. Byly chvíle, kdy jsme cítili určitou frustraci, ale na druhou stranu jsme viděli, že něco probíhá. Sdělení CAR 2020 nám poskytlo akční plán a e, já jsem hodně pracoval na tom, aby tento pracovní plán, tento akční plán byl e, implementován. Nakonec e, se nám nepodařilo to dokončit. Měli jsme Měli jsme mít testy eh, RDE společně s implementací normy Euro 6 v září 2014, ale bohužel jsme se posunuli až do roku 2015. Já jsem ale opakovaně eh, připomínal společně s komisařem Potočníkem, ostatním kolegům v komisi, že musíme urychlit práci a že tohle je eh, rostoucí problém. Děkuji. Prosím, abyste se drželi pět minut. Náš druhý zpravodaj zatím nedorazil, takže slovo má pan Gízeke. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Falkenbergu, že jste si našel čas odpovídat na naše otázky. Náš zpravodaj je stále ještě v letadle, dorazí, jakmile to bude možné Víte, pane Falkenbergu, že v USA je situace zcela jiná. Tam dýzlová vozidla reprezentují pouze 3% eh, prodejů. Jak vysvětlíte tento rozdíl? Eh, já si myslím, že to do značné míry, míry souvisí s tím, že v Evropě eh, se vědomně zabýváme klimatickými změnami a snažíme se s nimi bojovat. Diesel platil za efektivnější systém, e, který také produkuje e, méně e, CO2 a méně ho vypouští do atmosféry. A já se domnívám, že jsme také měli vytvořené určité daňové pobídky, které vedly k tomu, že v, za posledních 25-30 let e, evropská vozová flotila e, se čím dál více jak si vyvíjela tímto směrem. E, podle mého názoru to velmi je zapříčiněno tím, že jsme chtěli reagovat na klimatické změny a že jsme možná měli dávat trochu větší pozor na to, aby eh, ten vzduch, který všichni dýcháme ve městech, eh, aby aby eh, zkrátka nebyl příliš znečištěn emisemi, jako jsou oxidy dusíku a podobně, a jemnými prachovými částicemi. Eh, já eh, sdílím vaše hodnocení v evropské politice redukce CO2 eh, byla do značné míry středem zájmu a oxidy dusíku byly možná trochu zanedbány. Automobilový průmysl se tedy zaměřoval na snižování emisí CO2, což šlo prostřednictvím dýzlu lépe. To jste taky řekl. V rámci evropské politiky životního prostředí, ale uh, do, je, do jisté míry tato, tento skandál s emisemi eh, je ně, něčí odpovědnost. Cítíte se za to odpovědný? Eh, já nevím, jestli tady můžeme mluvit o odpovědnosti, ale eh, domnívám se, že bychom měli jasněji než dosud, nebo že jsme měli jasněji poukazovat na to, že dýzlové motory mají i značné nevýhody. E, vezměme si například e, sdělení e, CAR 2020, když si ho přečtete, tak tam jasně stojí, v akčním programu, že negativní eh, emisy oxidu dusíku a jemných prachových částic eh, také vznikají a že eh, u dýzlu je potřeba tento problém odstranit. Takže já si nemyslím, že tady bychom se mohli vyjádřit jednoznačně pro nějakou technologii a proti jiné technologii. Je to spíše tak, že ve, v obecně ve veřejném mínění i ty daňové úlevy v členských státech eh, sehrály svou roli. Vytvářely pobídky k tomu, aby byly kupovány spíše dýzlové automobily tak teď jsme možná na určité křižovatce, kdy se způsoby mobility změní. V našem výboru před 14 dny byl eh, nizozemský, eh, pardon, dolnosaský minister Lees a eh, Bundesrat také vypracoval studii, podle které má do roku 2030 na změnu motoru. Tady ale je otázka proveditelnosti Eh, já bych eh, vás chtěl ale konfrontovat s citátem eh, profesora, který se zabývá vývojem motorů, je to Fritz Indra z Vídně, a ten řekl, že spalovací motory pro příštích 100 až 300 let což je poměrně daleko od roku 2030, nebudou mít konkurenci. Souvisí to s tím, že redukce eh, emisí CO2 se povede nejlépe, eh, pokud ještě dále budeme zlepšovat spalovací motory, eh, tak jak je známe dnes. Jak se stojíte k tomuto citátu expertu na mototechniku, což je všechno jiné, jen ne stranický program zelených? Já nejsem technik. Já jsem spíše národohospodářský odborník, tedy nerad bych oponoval tomuto pánu profesorovi v technickém ohledu. Ale je pravda, že je třeba se i u toho motoru zamyslet nad tím, odkud čerpá elektřinu a jak je ta elektřina vyráběna a pak můžeme hodnotit, co je nejsmysluplnější pohon. Eh, děkuji, pan Tars. Děkuji. Děkuji, pane Falkenbergu, že jste dnes mezi nás přišel. Velmi rychle k té poslední sadě otázek. Různé organizace a odborníci nám vysvětlovali, že existují technologie na omezení emisí CO2 a NOx. Nemusíte mít eh, žádné jiné eh, záležitosti. Já to chápu tak, že technologie existuje. Já jsem opakovaně viděl že lidé dokázali, nebo podniky dokázali, že mohou produkovat čistá auta, ale když se podívám na studii ICCT například, tak alespoň dvě z testovaných aut splňovala požadavky, takže já to hodnotím tak, že technologie existuje. Děkuji. Samozřejmě tento výbor hledá potenciální právní mezery, usiluje o zlepšení současné legislativy, protože právě ty nedostatky vedly k současné situaci. Co si tedy myslíte, nebo vy jste tady uvedli jasnou situaci, co to je to odchýlení zkušebního cyklu od reálného provozu, ten takzvaný cycle beating. Můžete nám uvést nějaké příklady? Uh, já jsem eh, nikdy nebyl v testovací laboratoři, ale vyprávěli mě o velmi specifických pneumatikách, eh, které jedou mnohem snadněji než jakékoliv jiné pneumatiky, které by se použily v reálném provozu, nebo se programuje takovým způsobem, že i to zrychlování probíhá mnohem hladčeji, než by se mohlo řidičům v reálném provozu znát, vzdát. Tak to jsou tedy příklady. Možná někteří z nás mohou takovýmto způsobem řídit. Dobře. V nařízení je definice odpojovacího zařízení všechno, co aktivuje nebo moduluje nebo tedy odkládá spuštění systému na kontrolu emisí. Pokud ladění tohoto emisního systému je takzvaný cycle beating, tak jaký je rozdíl mezi laděním a tím takzvaným cycle beating. Jaký je mezi tím rozdíl? Já tam žádný rozdíl nevidím ani na základě té vaší definice. Já myslím, že zde bude spousta lidí, kteří s tím budou mít problémy. Já jsem si tuto legislativu četl několikrát v uplynulých letech a ani já nemám jasné odpovědi. Gervin Gerbrandy se na to snažil dívat tak, že zde možná budou rozdíly mezi právními a morálními postoji a to je jeden ze způsobů, jak se pokusit eh, vysvětlit tento rozdíl pod eh, dohledem eh, a za zodpovědnosti národních testovacích laboratoří a národních orgánů, které jsou zodpovědné za homologaci, by se mělo tedy zajistit, že budou dodržována pravidla. Takže já jsem se nezamýšlel nad nelegálními postupy, než jsme zjistili, že na druhé straně Atlantiku tomu tak skutečně bylo. Ano, děkuji. Minulý týden jsme slyšeli, že zde byla iniciativa že tedy požadujete informace od členských států, můžete tedy požádat o důkazy, přitom už důkazy máte, tak mně to přijde trošičku nesmyslné. Odpověď na otázku čtyři. Vy eh, říkáte, že ten proces RDS zbytečně odkládá a vyjadřujete také to, že členské státy, čtyři členské státy na podzim roku 2014 vyjádřili nespokojenost. Jaké měly námitky? Jejich námitky spočívaly v tom, že v červnu toho roku se už říkalo, že na tom říjnovém zasedání v roce 2014 bude předložen návrh o testech RDE a když byl vydán pořad jednání, tak ten bod tam dokonce nebyl ani uveden. Čtyři členské státy, pokud si správně pamatuju, bylo to Německo, Nizozemsko, Dánsko a až čtvrtý. To mi teď uniká. Spojené království? Nemyslím si, že to bylo Spojené království. Tak jsme se pokusili. Příštím řečníkem je pan Federle. Děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišel a že nám pomáháte s prací, o kterou se tady snažíme. Má první otázka. Když byla legislativa o emisích projednávána v komisi, bez ohledu na to, jaké generální ředitelství na tom pracovalo, napadlo vás, že byste měli být schopni udělat laboratorní testy, anebo že by to mělo být eh, už v legislativě dáno, že je potřeba obojí. My jsme totiž eh, věděli, že průmyslové podniky k tomu přistupují tak, že by měla být možnost eh, projít těmi testy v laboratořích. My, když si kupujeme autosedačky pro děti, tak chceme, aby fungovaly ve skutečné situaci. Cíně, tak když si koupíme padák, chceme, aby fungoval ne v laboratoři, ale při seskoku. Takže přemýšlela tím komise, že ty limity by měly být nastaveny pro laboratorní testy anebo pro fungování v reálném provozu. Pokud dobře rozumím té vaší otázce, tak eh, hovoříte o době, kdy jsem ještě vůbec nepracoval v oddělení životního prostředí. To bylo tedy ještě předtím, než byl poprvé vytvořen ten prováděcí předpis. Já vám tím pádem nemůžu říci. Cílem tohoto prováděcího textu, který definoval technické požadavky pro laboratorní testy, bylo, jak může průmyslový podnik dokázat, že jejich vozy splňují Euro 5 nebo Euro 6, aby mohly být homologovány. Ale já v té době jsem tam ještě nebyl a nemám žádný vhled do toho, jaké diskuze tehdy probíhaly. Mnohokrát jsme se vraceli k napětí mezi DG Envy a DG Enterprise a DG Growth. I zpravodaj Gerbrandy o tom hovořil. Celý ten proces VLTP byl zahájen v roce 2008 a teprve nedávno eh, byl ukončen, byl přijat. Podílí se na tom také ten spor mezi jednotlivými generálními ředitelstvími? Odkládalo to ten proces? Protože je to opravdu dlouhá lhuta, která uplynula. Mohli bychom to vysvětlit takto? Já si nemyslím, že by to byly diskuse mezi generálními ředitelstvími, které by sebraly nejvíc energie. DG Enterprise, dnes tedy DG Growth, bylo tedy příslušným generálním ředitelstvím. Byl tam technický výbor, do kterého byli zapojeni experti členských států a já si myslím, že ten proces trval mnohem déle a vyžádal si větší úsilí než nějaké vyjasnění pozic mezi těmi dvěma generálními ředitelstvími, které jste zmínil. Byly zde různé názory, různá stanoviska, různá úroveň povědomí. Proto jsem několikrát diskutoval s generálním ředitelem Kalechou a abychom se ujistili, že je to opravdu důležitá záležitost, kde musíme postupovat vpřed. Ale já jsem se snažil dosáhnout toho procesu a držet se přitom akčního plánu. A ten harmonogram nás vedl až do září roku 2014 společně s implementací té poslední normy Euro 6. Mělo by to jít ruku v ruce a já jsem hodně pracoval v letech 2012 a 2013, abychom eh, urychlili práce a drželi ten harmonogram. Pokusím se být velmi stručný. Od konce 90. let až do dnes, až tedy po odhalení skandálu s odpojovacími zařízeními, různé nevládní organizace už informovali o velkých rozdílech, eh, že jsou zde velké rozdíly a že tam něco není v pořádku. Není zde žádný automatický mechanismus v rámci komise, který by odstartoval práci na této záležitosti, anebo prostě všechno funguje, běží svým tempem a nic zvlášť. DG Enterprise, nebo pardon, DG Environment zahájilo studii ze strany společného výzkumného střediska. Poté, co jsme dostali první informace, vedli jsme testy v reálném provozu a diskutovali jsme o výsledcích těchto testů s jinými generálními ředitelstvími, s nimi jsme tehdy spolupracovali. A v říjnu 2014 jsem se dověděl o těch dramatických rozdílech v porovnání s tou studií Společného výzkumného centra, když jsme se tedy podívali na tu studii ICCT a tím jsem se do toho tedy více ještě zapojil. Snažili jsme se to všechno ověřit a snažili jsme se tlačit na to, aby se postupovalo směrem testování v reálném provozu. Děkuji, paní López Bermecho. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Falkenberku, za to, že jste dnes mezi nás přišel. Z vašich eh, odpovědí na písemné otázky to chápu tak, že Myslíte si, že generální ředitelství Envy už od roku 2009, ještě předtím, než jste přišel, vědělo o tom, že jsou zde rozdíly mezi reálnými emisemi dýzlových automobilů a emisemi v laboratořích. Vy sám jste o tom byl informován v roce 2010, v roce 2011 se to také kontrolovalo pro Euro 6. Používání odpojovacích zařízení bylo od roku 1998 zakázáno u všech automobilů. Tato tvrzení potvrzují velkou část práce tohoto výboru a je to o to závažnější. Podle vašich informací vaše služby opakovaně informovaly služby odpovídající komise o těchto velkých rozdílech. Informovali především pana Kajechu. Potom budeme mít příležitost se o tom ještě pobavit přímo s ním. Ale já mám i další otázky pro vás. První otázka se týká legálnosti odpojovacích zařízení. Nařízení z roku 1998 by podle vás mělo stačit k tomu, aby se zakázala odpojovací zařízení. A to ještě před eh, reformou z května 2016. Myslíte si, že použití těchto mechanismů, které překračovaly evropskou legislativu, je jejím porušením? Um, I i have to repeat that, uh... Já musím opakovat, že jsem nebyl pověřen tímto legislativním testem, sledoval jsem to, nevěděl jsem o používání zařízení, která by vedla k nedodržování emisních limitů a mohu potvrdit, že jsem nikdy neměl žádné informace přes to, co tady naznačujete. Do jaké míry tato, naří, tato zařízení jsou zákonná či nezákonná, to budeme muset nakonec rozhodnout eh, u soudu. A určitě soudy to ještě budou řešit. Já jsem pracoval nebo vycházel z předpokladu, že laboratorní testy, tak jak jsou navrženy, a jak tedy implementovány, umožňují takovéto závažné rozdíly. A proto jsem se při své práci zaměřoval na to, že musíme od laboratorních testů přejít k testům v reálném provozu, protože potom bychom měli větší kontrolu nad emisemi automobilů v reálném prostředí. Mám ještě druhou otázku. S těmi novými změnami limity 80 mg NOx na kilometr z roku 2007 nebudou platit dokonce ani v roce 2021. Svého času jste na generálním ředitelství Envy hájili ambicioznější cestovní mapu. A kdy jste si mysleli, že bude technicky možné splnit normy Euro 6. Já myslím, že by to bylo technicky možné teď. Měl jsem otázku, která jde stejným směrem. Máme automobily, které dodržují tyto emisní limity, takže hm, nemyslím, že by zde byly nějaké technické překážky. Mám ještě další otázku, ale to si asi nechám až na druhé kolo kvůli času. Okay, thank you very much. Děkuji vám velice. A jako další paní, paní Deli. Děkuji, pane předsedo. Pane generální řediteli DGNV, vítejte já jsem si přečetla vaše odpovědi na náš dotazník. Mikrofon, prosím. Můžete použít mikrofon? Vítejte na našem výboru. Já jsem si přečetla vaše odpovědi na náš dotazník, ve kterých říkáte, že jste si nikdy nepředstavoval, nemyslel, že výrobci podvádějí a že používají podvodný software. Proč v těchto odpovědích píšete o současných některých praktikách tam se používaly techniky na stlačování emisí, to znamená třeba start ze studených teplot, anebo když vozidlo potřebuje další výkon. Vy dokonce říkáte, že tyto praktiky jdou nad rámec toho, co umožňuje legislativa Euro 5, Euro 6. Takže má otázka je jednoduchá. Na co se zde odvoláváte, pane generální řediteli? O čem tady hovoříte, když ne o těch podvodných softwarech? A pokud ne, tak myslíte si, nebo považujete ten podvodný software za zcela nezákonný? Um, dans ce que, dans, dans ce que j'ai uh, entendu, compris, z toho, co jsem slyšel v průběhu těch pěti let, eh, kdy jsem byl na tomto zodpovědném místě, takže při uplatňování této legislativy při provádění těchto testů je zde možnost chránit motor. A právě o tom teď vy hovoříte, to tady citujete. Takže je zde právní základ, aby za určitých podmínek mohly být použity mechanismy nebo zařízení, která chrání motor, ale tedy jsou v rozporu se snahou měřit emise. Ovšem vědět, kam až to jde, kdy to začne být v protikladu k tomu, o co usilujeme, to se těžko posuzuje. A já jsem neslyšel žádné experty, s nimiž jsem o těchto otázkách pravidelně diskutoval, že by mě říkali, že jsou informováni o těchto podvodných postupech že by se to používalo nad rámec toho, co je povoleno v tom prováděcím předpisu. Že by se tedy uplatňovaly postupy, které by byly nezákonné. Já bych se ráda vrátila také k otázce 8 a vašeho dotazníku, protože tady tu otázku vůbec nezodpovídáte. Myslíte si, že automobil, který překračuje emisní normy, zatímco v rámci testu NEDC je splňuje, je takovýto vůz eh, v souladu se zákonem? To je otázka, na kterou musíte odpovědět, protože pokud tyto automobily nedodržují zákon, tak co ještě dělají na našich silnicích? Já si myslím, že to je velmi dobrá otázka. Ale je to otázka, na kterou v první řadě orgány členských států, které udělují homologaci těmto vozidlům na základě provedených testů, musí právě tyto orgány zajistit, že tyto automobily budou dodržovat legislativu. A pokud ta implementace není správná, tak si myslím, že z toho musíme vyvodit důsledky. Já jsem se v tom svém úvodním vystoupení tady také snažil říct, že pro mě ten skutečný právní problém vzniká ve chvíli, kdy prováděcí předpis přijaté legislativy zdánlivě umožňuje více než 20krát překročit emisní limit, který společně parlament a rada v Evropě přijali. Myslím si, že je to tedy nejen technický problém, ale také podstatný právní problém. Konec už. Pět minut, je mi líto. Paní Evy? Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane Falkenberku. Já navážu na to, co jsme říkali právě před chvílí. V odpovědi číslo 3 hovoříte, nebo tedy obvinujete členské státy z toho, že neprovedly dostatečné kontroly na trhu. Já chci uvést příklad Švédska. Četla jsem, že Švédsko investuje 2 miliony ročně do programů dohledu nad trhem. Díky nimž odhalilo i v minulosti, v době ještě dávno před skandálem Volkswagen, že německé automobily mnohonásobně překračují emisní normy. Teď už všichni víme, že norma stanoví, že pouze ten orgán, který udělil homologaci, se může rozhodnout, zda bude jednat nebo ne, a k tomu nedošlo. Ty homologační orgány prostě vůbec nereagovaly. Trh s homologací a vztahy k automobilovému průmyslu vedou k tomu, že orgány asi těžko zasáhnou. Orgán, který je zodpovědný za dohled nad trhem, možná nezasáhnul, protože si myslel, že je úplně zbytečné snažit se odstranit eh, ty znečišťující automobily? Uh, uh, Tohle je opravdu otázka, eh, o kterou si myslím, že byste měli probrat s Danielem eh, Kaděchou, který eh, má na starosti tuto legislativu a dohled nad trhem. Já to, to všechno vidím v podstatě zvenčí. Ze své vlastní zkušenosti eh, s environmentální legislativou mohu vyvodit závěr, že je důležité, aby eh, monitoring evropské legislativy eh, probíhal při jasném chápání toho, kdo je za co odpovědný a aby probíhal podle principu subsidiarity na úrovni členských států. Abychom měli jasná pravidla, která by se postarala o to, aby všechny členské státy implementovaly legislativu podobně a aby při nejmenším eh, se mohli kontrolovat eh, navzájem, aby implementace byla co nejúčinnější. Děkuji. Další otázka. Slyšeli jsme na těchto slyšeních mnohé svědky hovořit o tom, že je téměř nemožné odholit eh, odpojovací zařízení. V případě Volkswagen sám Volkswagen přiznal, že podváděl při emisních testech. Ale četla jsem v listopadu, že Volkswagen prohlašuje, že jejich software v podstatě nepřekračuje evropskou legislativu a to je zcela v rozporu s tím, co se odehrálo ve Spojených státech. Je podle vás tato interpretace Volkswagenu správná a podle vás nevychází toto stanovisko Volkswagenu z toho, že v evropské legislativě nebyla povinnost informovat o případných odpojovacích strategiích, jak se uvádí v článku 5.3 nařízení 715 u lehkých automobilů, na rozdíl tedy od těch těžkých vozidel. I, I don't, I don't really think... Já se popravdě nedomnívám, že strategie firmy Volkswagen, o níž čtu v novinách, že je něčím, co zřejmě uspěje. Ono jsou rozdíly mezi unijní a americkou legislativou. A máte pravdu, když poukazujete na to, že legislativa USA obsahuje požadavek přiznat, případně informovat o těchto aspektech, které jsou používány v testech, takže tam je to zcela jasný prořešek. Cílem komunitární legislativy je totéž, totiž nepřipouštět jakékoliv odpojovací zařízení, zařízení, které dává mylné informace o testech a to je zcela jasně protizákonné a domnívám se, že by se nenašel nikdo, kdo by dokázal tvrdit, že odpojovací zařízení za reálných podmínek je legálné. Děkuji, říká předseda. A vidím, že už tady máme zpravodaj pana Zálvu, tedy nakonec prvního kola mu dávám slovo. Presidente. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve se omlouvám, ale Opět došlo ke spoždění letadla, takže jsem tady bohužel nemohl být, ale sledoval jsem vás online. Mám několik otázek. Zajímalo by mě po výměně dopisu s generálním ředitelstvím Enterprise Evropské komise, jak, jaká byla vaše reakce na odpověď generálního ředitele? Um, I to... Uh, Já pokračuji ve výměně poznatku s Danielem Kalachou, ale více-méně ve své odpovědi přiznal, že je na místě jednat rychle a bezodkladně, ale zároveň popsal určité nutné důvody a příčiny odkladu. Například, že je třeba mít příslušnou většinu ve výboru pro technické záležitosti, aby bylo možné předložit účinný návrh, jakým způsobem je možné zavádět zkoumání či testy za reálných podmínek. A já se i nadále snažím ho přesvědčit, že e, to, co už máme, už musí být předloženo a je třeba zrychlit. Zároveň vedu jednání s představiteli automobilového průmyslu, abych jim zcela jasně a jednoznačně předestřel, že jakékoliv otázky, které se v tom tomto kontextu vynoří a jakékoliv spochybňování či nepravdy by znamenaly větší problémy i pro ně. Hlavně pro ně, tedy já jsem součástí toho procesu a denodenně spolupracuji i s generálním ředitelstvím Enterprise, tak aby co nejdříve byl předložen návrh, který se týká TCMB. Děkuji. Je pravda, že jste vyjádřil svůj souhlas po několika měsících s tím konečným výsledkem, kterého jste konečně dosáhli? Yes. Uh... Ano. Konečně jsem dospěl k tomu, že jsem mohl kolegovi poblahopřát. Přestože došlo k velkému spoždění, přes to všechno se podařilo dospět ke chválihodnému návrhu, se kterým můžeme všichni souhlasit. Jsem opravdu rád, že proběhla tato spolupráce a že jste se dohodli. Myslíte si, že evropská legislativa umožňuje zahájit přímé vyšetřování výrobců automobilů? To je současná legislativa. Again, I think... I zde se domnívám, že otázka by opravdu byla mnohem vhodnější, kdyby byla položena generálnímu ředitelství, případně jeho představiteli, který zodpovídá na tu, za tyto záležitosti. Já totiž zodpovídám za environmentální problematiku a tady vám mohu dát příklady, uvést příklady, kde otázka monitorování, z níž se počítá u Evropské komise, má místo Avšak existují i jiné oblasti, kde monitoring provádějí členské státy, takže je možné i to, i to. tanto no se Proto tedy nebylo možné zahájit přímé vyšetřování. Přesto. Um, please, uh, please... Prosím, obraťte se na kolegy kteří se zabývají právě tím a zodpovídají za tuto legislativu. Vy jste musel vědět, eh, zda je nebo není možné zahájit přímé vyšetřování. Podle vašeho názoru to bylo možné nebo ne? I, you know, we... No, víte, my jsme v jiných generálních ředitelstvích. A já jako generální ředitel pro určitou oblast nemám dostatečné vědomosti o ostatních generálních ředitelstvích a o legislativě, která tam platí. Pokud tedy chcete podrobnou a přesnou odpověď, jakým způsobem vykládat to či ono, opravdu dává mnohem větší smysl obrátit se přímo ke zdroji a na patřičné odborníky. Já jsem s nimi vše probíral a měl jsem dojem, že oni měli pocit, že tam mají pouze omezené možnosti, ale nespoléhejte na můj soud. Ale podle toho, jak to chápu já, tak nebylo možné zahájit přímé vyšetřování. Já neříkám, že je to dobře nebo špatně, ale prostě měl jsem za to, že to nebylo možné. Proto mě překvapilo, že jste vy o to žádal v jednom ze svých dopisů. Eh, i think, I think what I, what I was trying to, to do... No, v této korespondenci se domnívám, že jsem se pokoušel poukázat na existenci vážného problému a že se jedná o problém, který má vliv i na politickou oblast, za níž odpovídám já, což je kvalita vzduchu, který dýchají evropští občané, zejména ve městech a zejména v souvislosti s automobilovým průmyslem. A obracel jsem na kolegu, aby využil všech svých možností i z legislativního pohledu, tak, jak k ním má přístup aby se dobral toho, kdo za to zodpovídá. Stejným způsobem my jsme například zadali studii k JRC. Jsou vždy způsoby, kdy je možné se do určité problematiky hlouběji ponořit a to bylo mým záměrem. Tak jsem se to snažil mému kolegovi uvést. Děkuji, říká předseda. Tím tedy jsme uzavřeli první kolo otázek a přecházíme k druhému kolu. Tam to už budou bloky minutové. Tedy snažíme se držet našeho času tak, abychom vždy měli prostor pro odpověď. První bude Kizike v tom druhém kole. Děkuji, pane předsedo. Pane Falkenbergu, já bych navázal na předchozí otázku, totiž ta budoucnost spalovacího motoru. Elektroautomobily se často uvádějí jako takovou naději jiného silničního provozu, kde ve městech už nebude ani dusičnán, ani CO2, že už vše bude pouze do zásuvky. Ale hm, když porovnáváme spalovací motory a e, elektromobily, automobily, tak tam v samotném procesu výroby se objevuje a spotřebovává vzniká 60% více CO2 a pak ty baterie, které rovněž jsou škodlivé jak v průběhu výbory, výroby, tak i když se musí eh, likvidovat. Tedy rozhodující věci jsou, ehm, eh, jak jaký typ elektřiny, pokud je například z nědého uhlí či jaderná, tak to přece není udržitelné. Je třeba vsadit na silnější obnovitelné energetické zdroje, pokud bychom se chtěli vyhnout frackingu. Já s vámi souhlasím v tom, že musíme uvažovat holističtěji komplexněji nemůžeme jednoduše pouze konstatovat, že Alternativou ke spalovacímu motoru je elektromobil, protože máme zásuvku a je vše čisté. Musíme se, ano, máte pravdu, zamyslet i nad tím, co v té zásuvce je a odkud to pochází. Jakým způsobem tam spoléháme například na naftu, na plyn, na uhlí a tak dále na různé typy získávání elektřiny a zdá je to čistý způsob, jak generujeme elektrický proud a co v konečném důsledku, když se sečte úplně vše, zatěžuje životní prostředí nejméně. Ano, je pravda, že rozumná investice do obnovitelných energií povede v konečném důsledku k čistšímu životnímu prostředí jako takovému. Dobrá. A ještě k tomu, co jste řekl. Vy jste nikdy nenavštívil žádnou testovací laboratoř, například v ISPře. Tam laboratoř existuje, tam máme mandát na 12 měsíců, my jsme se tam rozjeli. Chtěli jsme se na to podívat, ale vy ve vašem období, co jste zde generálním ředitelem, jste nikdy laboratoř nenavštívil. Odpověď. Tady se musím opravit. Já jsem ISPRu navštívil a opravdu jsem i tu laboratoř viděl ale nenavštívil jsem žádnou laboratoř členských států, tak jsem to myslel, když jsem odpovídal v tom předchozím kole. Ale v ISPře i v té emisní laboratoři tam jsem opravdu byl. Děkuji a jako další paní Botva. In French. Uh, Já budu mluvit francouzsky a vyjdu z vašeho závěru při úvodním vystoupení. Vy říkáte, že doporučujete silnější a přesnější legislativu, nezávislou kontoru. To se hodí v těch žádostech, které předkládáme. Také navrhujeme nezávislou evropskou kontrolní agenturu, která bude uvalovat sankce na ty, kteří nebudou dodržovat eh, legislativu. To je tedy velmi dobré, ta vaše doporučení, ale ráda bych se také vrátila k inventáři toho, co jste prožil vy v průběhu vaší práce v Evropské komisi. Vyměňoval jste si korespondenci se svým kolegou, také zde máme odpověď na otázku 8, kde vy jasně uvádíte, že to překračování svědčilo o tom, že je to závažný problém. Proč v případě, kdy docházelo jasně k porušování legislativy, jste nezačali jednat. Já vycházím z toho, co jste mohli dělat v té době. Proč jste nezahájili řízení o porušení povinnosti, nebo proč jste nepožádali členské státy, aby dohlédli na dodržování legislativy v oblasti emisí NOx. Takže teď taková ta inventura, teď je rok 2016, jak se díváte na to, co se stalo v té době? vyvádíte zde, nebo vyvozujete zde závěry do budoucna, tak eh, mě by zajímalo, nebo doufám, že jsou upřímné tyto závěry. Děkuji. V té své analýze situace se mi zdálo, že legislativa, prováděcí legislativa nebyla dostatečně jasná a že laboratorní testy o kterých se jednalo roky, do skutečně neuvěřitelných technických detailů, neumožňovaly efektivně měřit emise v reálném prostředí. A proto jsem chtěl zlepšit legislativu, zlepšit eh, legislativu, abychom mohli efektivně měřit emise. Ano, vylepšit legislativu to je do budoucna, ale v tom konkrétním případě zde také jde o dodržování současné legislativy. Spousta lidí, kteří zde byli na slyšení, měli pocit, že ta legislativa byla dostatečně přesná. Proč tedy jste neudělali tuto práci? Komise to tak dělá při celé řadě dalších věcí. Proč u toho nařízení 715 z roku 2007 nebyla vedená z vaší strany žádná práce, abyste se ujistili o plnění, dodržování této legislativy, i když jste měli spoustu informací. V letech 2009, 2010 jste si tolik vyměňovali informace, dopisy o tom, že se zdá, že tady je asi něco jako odpojovací zařízení. Důkazy, které jsme viděli, mě v žádném případě nevedly k tomu, abych si myslel, že se jedná o právní případ. Ta překročení o kterých se hovořilo na začátku, pořád byla v takovém rámci, že to bylo možno vysvětlit eh, těmi dvěma prvními body, které jsem se snažil definovat. V laboratoři se moduluje způsob eh, řízení automobilu a to může vysvětlit rozdíly mezi různými automobily. tom všem, co jsem viděl, tak eh, vlastně jsem neměl žádné důvody se to domnívat, až když ta studie ICCT nám poskytla informaci o tom, že třeba 20krát je překročen ten limit. U jednoho automobilu dokonce 37krát. Proto jsem se kolegy Kajechy zeptal, zda si nemyslí, že je zde právní problém, který bychom měli řešit. Ale tato studie je z roku 2014, a já jsem se s ní seznámil v listopadu a to bylo tedy ve chvíli, kdy už jsme se chystali nahradit stávající legislativu legislativou o reálných emisích. Takže já jsem se zmínil o tomto problému svému kolegovi, on tím byl pověřen a já jsem se nadále snažil tlačit na přesnější, adekvátnější legislativu, aby bylo možno efektivně měřit, co emitují automobily v reálném prostředí a ne snažit se diskutovat o tom, zda ano nebo ne, nějaká manipulace je legální nebo ne ve vztahu k legislativě, kterou jsme všichni chtěli nahradit. Děkuji, pan Gíske. Falkenberg. Pane Falkenbergu, ještě jednou já. Vy jste v úvodním prohlášení požadoval jasnost legislativy a jednotné prosazování v členských státech. Eh, vy víte eh, právě tak dobře jako já, že život není vždycky tak teoretický. V praxi existují rozdílné výklady v různých členských státech. Tady ve výboru jsme zažili a zažíváme například při eh, výrocích spolkového ministra dopravy Alexandra Dorbrinta, ten se odvolal na italský případ FIA, přijat. a německá pozice je, že eh, je ilegální používat odpojovací zařízení, které se po 20 minutách vypne. V Itálii je ale eh, pozice právníků jiná eh, tady údajně je, je zapotřebí více exekutivních pravomocí Evropské komise. Vy jste sám popsal, jak je těžký ten eh, interní boj mezi různými generálními ředitelstvími. Takže jak by měla být komise vystavěná, aby efektivněji mohla prosazovat právo jednotně? Eh, já se domnívám, že jednotné prosazování evropského práva bude zlepšeno tím, mohlo by být zlepšeno tím, že eh, dáme více možností eh, komisi eh, nebo nějaké agentuře, která by byla nezávislá a dávala pozor na to, jakým způsobem jsou právní normy v členských státech implementovány. V oblasti životního prostředí, to už jsem zmínil, Neustále narážíme na rozdíly, které potom musí řešit Evropský soudní dvůr. Domnívám se ale, že při nejmenším jakési peer review by mělo být začleněno do procesu a že bychom se neměli spoléhat pouze eh, na to, že eh, národní orgány eh, budou efektivně interpretovat zákonné texty všechny stejně. My jsme zákonodárci. V komisi vám dáváme vše, co chcete. Agenturu, platformu, příslušné kompetence, jednotnou, centrali- jednotnou centralizovanou Evropskou komisi. Kdybychom to udělali, bylo by se dalo hypoteticky skandálu s emisemi zabránit? Na hypotetické otázky se těžko odpovídá. Z mého pohledu, z těch příkladů, které znám, kdy komise měla možnost přeskoumávat, eh, například v sektoru léčiv, eh, jsou poměrně jasné eh, mechanismy přeskumu, které má komise k dispozici. A tady si myslím, že existují důkazy pro to, že takovéto systémy fungují a že fungují lépe než ten zmatek, který panuje jinak. Děkuji paní Dali, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Falkenbergovi. Já bych chtěla připomenout váš dopis panu Kaděcha i Krespo, kdy jste řekl, že DG Enterprise je otevřená změnám, které by poskytly právní základ praktikám, které jsou zcela jasně eh, ne v pořádku. Z této jedné věty by se dalo tedy vyvodit, že eh, DG eh, je připraveno pozměnit texty na poput patrně automobilového průmyslu tak, aby podkopalo RDE a podpořilo nelegální praktiky. praktiky. Je tento výklad správný a o jakých praktikách, které jsou irregular, neregulérní, je tady řeč? No tady se správně odkazuje na diskuze ohledně TCMV, kdy jsem tehdy měl dojem, že především zástupci automobilového sektoru se snaží oslabit eh, legislativu testu RDE, na které jsme pracovali. A já jsem eh, kolegu upozorňoval na skutečnost, že eh, při jedné příležitosti na schůzi technické skupiny jsme měli dojem, že kolegové přikládají větší význam eh, argumentům automobilového sektoru, než bychom přikládali my. A proto jsem ho tak trochu varoval a eh, říkal jsem vlastně, dávejme si pozor, potřebujeme solidní legislativu. Takže se shodujeme na tom, že máte dojem, že proces RDE byl příliš pod vlivem automobilového průmyslu. Tady nejde o to, jestli byl příliš pod vlivem. Já si myslím, že automobilový průmysl se snažil e, zavést formulace, které by text oslabilo. Automobilový průmysl e, by se měl účastnit tohoto procesu, má expertní znalosti, to je nutné, s tím nemám žádný problém. E, já jsem se pouze domníval, že tady zkrátka nešlo o užitečné návrhy a že bychom jim měli odolat. Takže teď se dostaneme k tomu, co se děje dnes, také v souvislosti s tím, jak se automobilový průmysl aktivně účastní skupin komise, poskytuje technické poradenství a expertní znalosti. Vidíte tady střed zájmů, když ti, kdo jsou regulováni, mají takový vliv na samotnou regulaci? Dokud od nich čerpáme technické znalosti a zohledňujeme je, a vyvažujeme je našimi vlastními technickými hodnoceními a nezávislými technickými posudky e, institutů, nevládních organizací a dalších aktérů, tak s tím nemám problém. Tím pouze získáváme širší bázi, na které můžeme e, vybudovat e, svá stanoviska, vědecky opodstatněná. Poslední otázka. Dosáhli jste toho vyvážení? Dosáhli jste té rovnováhy? Já si myslím, že výsledek legislativy RDE, kterou jsme předložili, je jasným zlepšením a řekl bych, že ano, je to vyvážený výsledek. Dobře, děkuji vám. Dalším řečníkem je, hádejte kdo, pan Gizeke. Máme tady takový seriál, což není špatné. Výborně vše běží, pane Faltenbergu. Tady si na závěr dovolím kritičtější otázku, totiž ten často citovaný dopis z roku 2014. Z toho, co já vím, tak tento dopis směřoval DG Enterprise a byla u něj příloha. My to známe, jak to bývá, když se rychle komunikuje maily a když ta příloha schází, kde se má objevit příloha, ale ona mi tam schází, tak já se okamžitě hlásím a říkám, neposlali jste ji. A tady se neustále hovoří o lepší právní úpravě. A v tomto konkrétním případě to trvalo 10 měsíců, tedy buď ani vy jste si nevšiml, že jste vyslal e-mail bez přílohy, ani oni neregistrovali, že jim ta příloha nepřišla. Jak si vysvětlujete, že 10, minut, 10 měsíců trvalo, než obě strany přišly na to, že vlastně jim ta příloha schází. To se, myslím, dá vysvětlit jedině tak, že se prostě vše odehrálo mm, ne úplně v souladu s našimi představami, no a já jsem pak eh, s kolegou Kalechou o těch přílohách i hovořil, ale Neměl jsem takovéto konkrétní informace o tom, že ty předchozí maily opravdu tu přílohu neměly. My jsme totiž o těch přílohách vzájemně hovořili. Tedy je tady problém zpětné vazby. Dá se tomu tak říct, že pouze na mnohem pozdějším, ve mnohem pozdějším stádiu se najednou ukazuje, že ta dokumentace, když se ji snažíme dohledat, tak se objevuje ve zmínkách v té mailové korespondenci, ale v těch zaslaných mailech není. Tedy eh, hovoříme o příloze, která nikdy nebyla nikomu odeslána. A když já se podívám 19.11. Eh, to mělo být odesláno a pak eh, vypukl ten skandál s Volkswagenem a pak ještě za čtyři týdny najednou ta příloha byla odeslána, až když už byl tak silný veřejný zájem. Ono je to pozoruhodné, takový ten vývoj, ale já doufám, že komise už nyní těch deset měsíců potřebovat nebude, aby někomu poslala tu přílohu žádanou. Ano, souhlasím s vámi. Děkuji, říká předseda pan, panko López. Děkuji. Po tom všem, co jsem si tady vyslechl, že jste se zúčastnil zasedání technického výboru skupiny RDE, tak se chci zeptat, upozornila generální ředitelství Envy na své obavy členské státy? I never, I never personally participated in this já osobně své, jsem se toho TCMV neúčastnil, byli to mý kolegové a oni o svých obavách hovořili při těch zasedáních. Eh, pokud jste tedy hovořili o těch svých obavách s členskými státy, jaké byly odpovědi od členských států? I think there were, there were many. Tam z toho, co je mi známo, bylo těch reakcí mnoho a různých, jak na půdě výboru, a ty budou v zápisu, pak se konaly i bilaterální diskuse, já o nich vím, protože mi kolegové předávali zprávy na prostoru těch let, že docházelo například i k výměně korespondence, telefonovalo se, hovořilo se i v kuloárech, i při zasedáních, tedy ano, pravidelná výměna názoru měla místo. Vy jste říkal, že jste intenzivně komunikoval s panem Kajechou v průběhu celého procesu. Hovoříte také o komunikaci mezi oběma generálními ředitelstvími. Ale nakolik se jednalo o efektivní spolupráci, abyste čelili problémům, které jste postupně odhalovali? Again, uh, we, we did it on, on several, uh... I zde mohu říci, že jako kolegové se stýkáme a mnohonásobně jsme se k tomu tématu vraceli. Já jsem ještě s panem Curkem takto začal se komunikovat a pak po něm převzal tu agendu pan Kalicha. No a my jsme se domluvili, že budeme mít pravidelné schůzky mezi námi dvěmi generálními řediteli a vždy tam byl ten pravidelný bod pořadu jednání, vše urgentní, co si musíme mezi sebou dohodnout. A já, případně my, jsme opakovaně se zmiňovali o nutnosti přejít od laboratorních testů rovněž k testům v reálném provozu. A tam se naše názory s Danielem nijak neodlišovaly. V tom jsme se dokázali shodnout, že je naléhavá potřeba se přesunout na silnici a že to musí být i v tom akčním plánu CAR 2020. Poslední otázka. Vedle těch komunikací, ke kterým jsme měli přístup, jste potvrdil, že zde nebyly rozdíly, když se jednalo o odpověď, kterou měly poskytnout obě generální ředitelství. No, I, when, whenever, whenever. Ne, kdykoliv probíhaly diskuse s mým kolegou, tak jsme se pokaždé shodli, že je třeba jít dál. Což neznamená, že to často bývalo pomalejší tempo, než bych si sám rád přál a představovat, ale i můj kolega si přál, aby vše probíhalo rychleji. Nějak se to však nepovedlo v rámci těch časových horizontů, které by byly pro nás inovány. A další tři minuty tady má paní Jirka. Děkuji, pane předsedo. Ehm, ten cycle beating. Máte pocit, že tam existuje jasná definice, případně, že ji lze eh, definovat a je to něco, co je možné učinit ilegálním, anebo se jedná spíš o takovou šedou zónu. A pokud to je šedá zóna, tak kdo by za ním měl odpovídat a proč se tím nikdo bezodkladně nezačal zabývat, když ta záležitost se objevila. Odpověď tady já se vrátím k té dřívější analogii. Ono je obtížné stanovit, kdy například eh, vyhýbání se fiskálním povinnostem je pouze nemorální a kdy už je to protizákonné, nezákonné. Podobně zde byli jsme svědky toho, že výrobci se pokoušeli o to, čemu říkáme optimalizace. Optimalizace motorového vozidla v laboratorních podmínkách tak, aby při těch testech i ty testy byly optimální a já jsem tomu rozuměl tak, že se vše konalo v rámci toho, co je zákonné, co je přípustné, ale pak se ukázalo, že v případě Volkswagenu ten software, ke kterému sáhli, už je za hranicí legálního a zákonného. Avšak já jsem tehdy to chápal tak, že to legální je. A záměr byl vylepšit legislativu. Novelizovat legislativu tak, aby už ne, nebylo pouze vozidlo testováno v laboratoři, nýbrž v reálném provozu tak, jak projíždí autostrádou, městem, horami v těch nejrůznějších eh, opravdových reálných situacích. Otázka. Tedy tehdy jste to nepovažoval za eh, tu šedou mm, ne, neurčitou zónu. Odpověď No, moje odpověď měla naznačit, že opravdu se o určitou šedou zónu jedná. Ono, to je riziko jakékoliv legislativy, kde se to dá vykládat různě v určitém rozmezí. A proto jsem na samém začátku předeslal, že vše začíná přesnou a jasnou legislativou. My, komise, přicházíme s návrhem, pak parlament a rada jako spoluzákonodárci musí zajistit, aby to bylo tak precizní a jasné, aby nemohlo docházet právě ke vzniku takovýchto šedých zón a bohužel z minulosti teď už vidíme, že k vzniku těch šedých zón opravdu došlo a že toho zneužili právě výrobci v eh, automobilovém sektoru. Paní Kajnen. Děkuji. Děkuji. Já mám otázku, jak vyhodnocujete technické eh, odborné znalosti, kapacity Evropské komise a posuzování technologií legislativy v této oblasti? Um, I, I would suggest that you, uh, that... Já bych si dovolil znovu požádat, abyste tu otázku zopakoval v tom dalším kole s kolegou, který přijde po mně, protože já jsem účasten těchto záležitostí nebyl. Pouze, co by příklad, vám mohu nyní uvést, že já jsem zjistil, že existuje vyhodnocení studie ICCT, o níž už jsme zde vícekrát hovořili. Dva týdny poté, co se nám podařilo nabrat dodatečného experta právě a zaměstnat jej v našem generálním ředitelství pro životní prostředí. My máme opravdu velice omezený um, počet odborníků, kteří jsou velice žádaní a proto mohu se vyjádřit pouze jménem našeho generálního ředitelství a my máme málo lidí, mnoho práce, tedy z pohledu kapacit. Na tom nejsme úplně ideálně. A je dobré se zabývat otázkou, jak je na tom eh, generální ředitelství DG Grow, ale ptejte se na to jich. Děkuji vám. Děkuji vám moc krát za odpověď. Zajímal by mě váš názor na to, eh, proč se tolik eh, typových schvalování provádí v členských státech, kde eh, nejsou vůbec továrny vyrábějící automobily jako Lucembursko nebo Malta. jaké je vaše vysvětlení? toho, že k typovému schvalování dochází tedy jinde, tam, kde je to nejvýhodnější podle všeho. Já se obávám, že i to je otázka, která e, překračuje e, mé znalosti. Jsem přesvědčen o tom, že e, ten, kdo přijde na toto pódium po mně, vám bude schopen lépe odpovědět. Já jsem v legislativě viděl, že odpovědnost za typové schvalování mají členské státy. Proč a jak to probíhá, tak to detailně nevím, bohužel. Nicméně připadá vám normální, že v těchto zemích dochází k tolika typovým schvalováním? V zemích, kde se automobily vůbec nevyrábějí? Je to podle vás, podle vašeho osobního názoru normální? Tak z principu bych důvěřoval jakémukoliv úřadu členskému státu eh, rovnou měrou. Já jsem eh, v mnoha oblastech eh, diskutoval o procesech ověřování standardů, o kontrole výrobních metod Domnívám se, že ve většině oblastí, eh, na něž jsem narazil, nebo o nichž vím, eh, členské státy vyvinuly eh, určitou formu peer control, vyměňují si zkušenosti a my v rámci Evropy akceptujeme, že všechny tyto národní úřady mají stejné postavení a stejnou kvalitu. E, skoro bych řekl, že v mnoha ohledech, pokud e, v některé zemi se nevyrábějí automobily, pak tamní úřad může být nezávislejší než v členském státu, které, který má velice silné výrobce automobilů na to se dá eh, nahlížet z různých úhlů pohledu. Každopádně ale my fungujeme v rámci evropských zákonů, v rámci evropského systému, který uznává eh, tyto úřady stejně, přiznává jim stejné postavení a eh, považuje je za srovnatelně kvalitní. Paní Kadenbach, prosím. Eh, dobrý den, pane Falkenbergu. Eh, já se omlouvám, že jsem nevyslechla eh, váš úvodní projev a také jsem zmeškala část dnešní debaty. Nicméně byla jsem tady, když se paní Dali ptala na expertní skupiny a chtěla bych se u toho ještě zastavit. Nemyslíte si, že z důvodu transparentnosti byste se měli obracet na zástupce automobilek pouze v úvodní fázi konzultačního procesu a potom potom by měl být jakýkoliv další kontakt zakázán. Momentálně se pracuje na poslední verzi eh, návrhu nařízení eh, a ten byl zaslán zástupcům TCMV. Nechceme toho od automobilového průmyslu příliš, aby eh, jednal proti svým vlastním zájmům. Já se nejsem jistý, jestli je to proti zájmům automobilového průmyslu, aby environmentální Mm, aby, aby se vyráběly produkty eh, šetrné k životnímu prostředí. Já si myslím, že naopak eh, automobilový průmysl eh, má problém s tím, že se ukazuje, že vyrábí vozidla, která nedodržují standardy. Takže Nejsem si jistý, jestli bych souhlasil s tím, že z definice e, určitý sektor má zájem na tom, aby obcházel e, zákony, ať už environmentální nebo e, zdravotní nebo jiné a standardy. Souhlasím s vámi ale v tom, že je třeba dávat si veliký pozor, když stavíme na něčích expertních znalostech a že musíme velice přísně oddělovat to finální rozhodnutí. To konečné rozhodnutí musí být informované nezávislé rozhodnutí toho oddělení komise, které má právo přednést návrh. A myslíte si, že ta nezávislost tam momentálně je? Já mám za sebou téměř 40 let eh, v komisi a v mých oblastech působnosti si myslím, že u velké většiny případů to tak je. Nenapadá mě momentálně žádný případ, kdybychom naslouchali eh, expertům z jakéhokoliv eh, oboru a kdyby na základě eh, jeho eh, připomínek jsme se vydali špatným směrem. Eh, ve všech případech, o kterých vím, jsme vyslechli zájmy jednotlivých skupin aktérů, vyslechli jsme občanskou společnost a nevládní organizace, vyslechli jsme vědecké instituty a na základě všech těchto informací se nezávisle rozhodli a předložili vědecky opodstatněný návrh. Děkuji, paní López Vermecho. Tak znovu děkuji. Jak jsme říkali, používání odpojovacích zařízení je zakázáno od roku 1998 u všech automobilů. V tomto smyslu, pokud jde o schvalování nových automobilů a jejich homologaci, jsem se chtěla zeptat, zda jste tedy, když jste nepodezírali že by se používala odpojovací zařízení. Jak jste si vysvětlovali ty rozdíly v těch emisích a potom třeba národní orgány Německa, Francie, Nizozemska, Lucemburska, Španělska, Itálie a Belgie schvalovali provoz automobilů, které porušovaly normy. Proč si myslíte v tomto případě, že nebyl zahájen žádný vyšetřovací proces a že tedy nebylo zahájeno řízení pro porušení povinnosti? A konečně myslíte si, že potřebujeme nařízení o homologaci automobilu, automobilu spíše než tedy rámcovou směrnici? Um, at, uh, at, at no... Já jsem se v žádném stádiu ani nedomníval, ani mě nebylo řečeno, že by na půdě členských států docházelo k praktikám, které by se daly popsat jako nezákonné, ilegální. A myslím, že už i písemně jsem vám na vaši otázku odpověděl, že mi připadá velice obtížné představit si, že by způsobilé úřady, příslušné orgány v členských státech podnikali kroky v rozporu se svým zadáním. My přece všichni jsme strážci zákonu, strážci práva. A nedá se čekat, že by někdo podnikal něco protiprávně. Proto mohu pouze opakovat, že je jasné, že zde existoval problém výkladu kam až sahá ta legální stránka v rámci té legislativy. A měly by být členské státy bedlivější, pozornější, měly se tázat, měli jít více dohloubky, když zjistili, že jsou tak velké rozdíly a nesoulady mezi testem v laboratoři a v reálném provozu? Moje odpověď zde by zněla ano. Avšak nedomnívám se, že by kdokoliv pojal podezření tehdy, že zde máme co dočinění s ilegální praxí a že členské státy více méně jsou spolupachateli v úvozovkách, které toho byly účastny. Děkuji, říká předseda a poslední otázky položí paní Deli. Děkuji. Ráda bych se vrátila k tomu, o čem jsme hovořili před chvílí, u té poslední otázky. Vy znovu upozorňujete na slabost národních orgánů. Máme na silnicích automobily, které pětkrát převyšují emisní limity a přitom úspěšně prošly laboratorními testy NEDC. Má no, otázka je tedy jednoduchá. U toho všeho s vámi souhlasíme. Ale teď musím anticipovat a podívat se do budoucna. Mě by zajímalo, co nám navrhujete u toho nového systému homologace automobilu. Myslíte si dnes, jako mnozí z nás, kteří říkají, že je na čase zavést e, nebo vytvořit skutečně nezávislý evropský orgán, který bude dohlížet nad tím, e, o čem jste hovořil před chvílí, to znamená zajišťovat dohled nad trhem, ale také homologaci automobilů. Zajímal by mě váš názor na toto téma. Um, je, je crois... Já si myslím, že systémy, kde jsme zavedli, vytvořili evropský orgán, nezávislý orgán, se osvědčili. To znamená, že je to věc, kterou bychom mohli zvažovat, ale je na zákonodárci, je na členských státech, na Evropském parlamentu, radě a komisi, aby se rozhodli, do jaké míry jsou připraveni jít touto cestou. Já jsem si ale jist, že v těch případech, kdy jsme šli touto cestou, tak jsme měli opravdu ujištění o tom, že interpretujeme a implementujeme legislativu, kterou jsme tady přijali srovnatelným, stejným způsobem všude na evropském území. No s tím souhlasíme, ale máte nějaké představy o tom, jak bychom mohli do budoucna pracovat? Jak bychom zajistili, že ta agentura bude skutečně nezávislá, protože tady vidíme, že každý se snaží trošičku čerpat prospěch z této legislativy. Jak by to tedy mělo vypadat? Měli bychom vycházet z amerického modelu, agentura pro životní prostředí a, prostředí a zdraví? anebo nebo si myslíte, že bychom měli nejdříve tedy vytvořit tu agenturu, která bude vykonávat nejdříve dohled nad členskými státy, nad jejich tedy odpovídajícími úřady a zítra už bude zcela nezávislá. Myslím si, že první krok je mít jasnou legislativu, přesnou legislativu na úrovni Evropské unie. Pak se teprve budeme zabývat implementací. A já si myslím, že to právě děláme s legislativou u emisních testů, já myslím, že tam budeme mít eh, lepší základ, až budeme mít testy v reálném provozu. Příští etapa spočívá v tom, že se musíme rozhodnout, eh, jak budeme organizovat komunikaci. Zda to bude decentralizováno mezi členskými státy, anebo zda vytvoříme něco centralizovaného, potom tedy musíme rozhodnout, jak to definovat. To je otázka do budoucna a diskutovat o tom budou mý následovníci. Poslední otázka se týká budoucnosti, takže velice krásný závěr. Děkuji vám, pane Falkenbergo, za vaši účast. Kolegové, kteří ještě by rádi předložili další otázky písemně, mají čas do pátku 18. a krátká přestávka, než budeme pokračovat. Děkuji, říká pan Falkenberg. Okay, colleagues, we can uh, move on with our second hearing. Dobrá, kolegové, přecházíme ke druhému slyšení. Vítáme mezi námi pana Daniela Kalecho i Krespo, bývalého generálního ředitele generálního ředitelství GROW. Děkujeme vám, pane Kalecho, že jste přijal naše pozvání. Pozvali jsme vás na půdu výboru EMIS co by bývalého generálního ředitele, generálního ředitelství pro malé střední podniky, podnikání a růst a to bylo mezi rokem 2012 a 15 a za účelem získání podrobnějších informací o e, typovém schvalování v rámci celé EU. Obdrželi jsme už e-mailové odpovědi na ty předběžně položené otázky a nyní máme hodinu 40 minut na už živou diskusi a rozpravu a dávám vám prostor pro úvodní slovo 10 minut, prosím. Děkuji, pane Demesmakre, děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru. Chci vám poděkovat za vaše pozvání že se mohu objevit opět na půdě vašeho výboru, protože já jsem byl přítomen už na samém prvním zasedání jako generální ředitel ředitelství pro životní prostředí, který víceméně vše uvádí a jsem rád, že jsem zde už co by bývalý eh, ředitel DG Grow v tom období 2012 až 2015. a pokud dovolíte, tak eh, mezi to eh, víceméně i eh, nějakým způsobem vmísím postřehy ze své současné práce. Ehm, tyto léta bych nazval léty činnými, ehm, protože když jsem začal, tak jsem měl za úkol přijít se sdělením CARS 2020 a zajistit i prosazení, provedení eh, tohoto sdělení. To bylo bezprecedentní, totiž komplexní strategie pro celý automobilové, celé automobilové odvětví, aby bylo konkurenceschopnější, inovativnější, automobily, aby byly bezpečnější a v neposlední řadě aby bylo i udržitelnější. Vzpomeňme si, v jaké jsme tehdy byli situaci. Hluboká hospodářská krize a nutnost urgentně přijít s něčím, co podrží největší průmyslové odvětví, největší vědecko-technické badatelské odvětví, 12 stovky tisíc pracovních míst. A víme, jak to dopadlo. Komise přijala své sdělení už v listopadu roku 2012 po podrobných jednání s členskými státy. Sedm komisařů, devět ministrů, výbor ECOSOC, výbor regionu, 18 zainteresovaných stran, ať už to byly um, výrobci, Eh, odbory, představitele všech zúčastněných. No a eh, v prosinci vše bylo schváleno radou a rok později, v prosinci roku 2013, Evropský parlament rovněž tento plán schválil a doporučil se souhlasem jak výboru pro dopravu, pro vnitřní trh, pro zaměstnanost i pro obchod. Jedním z prvků toho plánu bylo poradit si s emisemi. Eh, všechny strany se dohodly na diagnóze. V tom jsme byli zajedno. Tady cituji. Současné postupy poměřování znečištění nejsou reprezentativní pro reálné podmínky eh, jízdy na ulici, zejména dusičnany jsou signifikantně vyšší v reálných podmínkách než limity, které měříme v laboratořích, zejména u dýzlových eh, vozidel. Tedy zcela jasně už bylo sděleno tehdy, že náš systém nefunguje, že mm, je pro spotřebitele zklamáním. Kromě toho ještě i mnoho členských států neplní podmínky limitních hodnot znečištění. 70 tisíc úmrtí ročně má souvislost s dopravou a komise přišla s plánem vývoje nové průkopnické technologie pro testy, jak poměřovat skutečné emise automobilů a to za reálných podmínek, protože současný systém nefunguje. A politicky jsme se zcela jasně dohodli, že by to mělo zladit se vstupem v platnost euro 6 e, všichni jsme si byli vědomi, že existují velké rozdíly mezi laboratorním měřením a realitou. Nikdo nespochybňoval, že cestovní mapa je správná. Avšak brzy se ukázalo, že abychom uspěli abychom situaci opravdu zlepšili, musíme pracovat dvoukolejně. Jak reformovat eh, z pohledu postupů, tak posílit i dohled nad trhem. Například typová schvalování, testy související se schvalováním typu a zároveň i testování emisí. To jsou dvě strany jedné mince a tady připomenu, že komise uspěla ještě eh, v rámci práce mého přestup, předchůdce, že v květnu 2015 jsme přijeli EPS eh, jako poměřování, povinné poměřování při schvalování typu což byla skutečná signifikantní radikální změna. Zároveň jsme eh, připravili i eh, druhý projekt pro eh, reálné poměřování, poměřování za skutečných podmínek a i ten třetí standard VELP, který má nahradit ten už neaktuální systém. No a DG Enterprise kromě toho přišel s návrhem typu eh, schvalování typu homologace, tam už rovněž oni byli připraveni a po určitých změnách v lednu letošního roku i toto bylo schváleno. Vím, že tento výbor má obavy a zajímá se o zkoumání, zda komise spožďovala celý postup, zda tam byly nemístné, nemístné průtahy. Já musím říci, že eh, komise s velkou energií a okamžitě se pustila do práce. DG Enterprise všemu veleli. My jsme spolupracovali s generálním ředitelstvím pro životní prostředí a rovněž s JRC, kteří vypracovali dvě technické studie a zároveň jsme vytvořili i příslušnou pracovní skupinu jako otevřenou platformu pro technické záležitosti a tady chci vzdát hold všem kolegům, kterých se to týkalo. Přesto, že naše kapacity byly opravdu skromné, jsme všechnu práci zvládli a rovněž i v těsné spolupráci mezi ředitelstvími. JRC v té zprávě eh, v roce 2013 analyzovalo dva postupy a tam eh, se ukázala nutnost změny NDC. Jednak testování těch eh, náhodných cyklů a pak PEMPS. To byl ten druhý systém cestová, testování v reálném provozu tam se došlo k názoru, že právě PEPS bylo účinnější, jednak protože se více dozvídáme o výkonu vozidla v reálných podmínkách, ale rovněž, že si lépe radíme s odpojovacími zařízeními. Pak nám bylo sděleno, že tam jsou potenciální ehm, environmentální, klimatické, eh, zeměpisné omezení, že nemáme dost těch přístrojů a že musíme rovněž na, um, definovat i ty takzvané hraniční limity při těch podmínkách, například teplota, nadmořská výška a tak dále. A tady musím připomenout, že odvětví bylo pro ten druhý systém, ten random cycle, nikoli PEMS a bohužel tam se nepokračovalo dál. Dále bylo dohodnuto, že komise podpoří testování v reálných podmínkách jako komplementární, e, což bylo odsouhlaseno. Já se omlouvám za veškeré zkratky, ale kdybych vše hovořil, rozváděl, tak bychom zde seděli mnohem déle. Rovněž bylo dohodnuto, že do 1. září roku 2017 musí být vše hotovo. Čas tlačí, technické aspekty velice složité, různé názory, různé zájmy, z politického pohledu velice složité. Byla to obrovská výzva. Nikdo ve světě zatím si podobný úkol na svá bedra nevzal. Víme, že naše automobilové odvětví je obdivované za své normy Technická část ta už byla dokončena v dubnu roku 2014. To komise celou architekturu eh, předložila CRV, popsala vše a dohodli jsme se, že budou čtyři právní akty, které budou nutné, aby vše mohlo být v praxi přijato. A dohodli jsme se, že to vše i hodíme na papír, i když eh, to mohlo být nahlíženo jako oslabování CARS 2020, takže eh, vše i v rámci komise bylo na programu. Nemohli jsme však vše jako komise autonomně schválit. Potřebovali jsme komitologii, potřebovali jsme kvalifikovanou většinu ze strany členských států. A tady je pravda, že v tomto kontextu mi kolega Falkenberg napsal a vyjádřil své obavy ze spoždění této e, složky. A moje odpověď byla na slunce jasná. E, my nechceme spošťování, nechceme rozmělňování těchto opatření. A tady musím říci, že vše bylo velice obtížné, protože v diskusích se ukázalo, že tam nakonec se objevovaly návrhy na poslední chvíli, museli jsme se jimi zabývat. Je to vlastně poprvé, co se objevila idea testování vozidel v reálném provozu poprvé na světě. A vše bylo nakonec schváleno v květnu roku 2015. Je pravda, že jsme původně chtěli, aby to bylo v září předchozího roku, ale pak máme novou komisi. Ta byla eh, jmenována v listopadu, zahájila práci roku 2014, takže i to vedlo k mírnému spoždění. A pak jsme ještě neměli tu kvalifikovanou většinu, ale tlačili jsme dál a nakonec v květnu 2015 se to povedlo. Po všech interních schváleních eh, všechny služby komise, včetně DG Envy, pan Falkenberg eh, i JRC, e i pan Falkenberg mi nakonec poděkoval. Vím, že předmětem zkoumání tohoto výboru jsou i ta zařízení odpojovací. Je to obtížné téma, ale musíme se o nich zmínit. Ož od roku 1998 jsou ilegální, jsou zakázané, kdokoliv je používá, tak se dočká sankcí. Členské státy mají zcela jasné nástroje, jak mohou zakročit a komise si nebyla vědomá ani nedostala žádné důkazy, že kdekoliv byly diskrepance mezi testováním v laboratoři a v reálných podmínkách z důvodu, či že příčinou těchto diskrepancí byla odpojovací zařízení. My jsme se snažili přijít na diskrepance, Chtěli jsme se, jakmile jsme se dozvěděli v roce 2014 o odpojovacích zařízeních případných, eh, snížit jejich vliv. A nyní už velice krátce. Eh, poté, co jsem se ujal své práce v DG Envy, tak eh, explodovala kauza Volkswagen. Měla obrovský dopad rovněž i na jméno, na image evropského automobilového průmyslu. Byli jsme v šoku a já bych mohl bych-li, měl bych tuto možnost se rád něčemu takovému opravdu vyhnul. Tedy jsem dal zcela jasné instrukce, jak dál. Jednak podpořit DigiGrow, všechna jejich odvětví a rovněž eh, požádat členské státy, aby se spojili se svými vyšetřovateli. Za druhé, zkoumat v rámci směrnice o environmentální odpovědnosti právní, zda je možné přikročit k určitým krokům. V USA mají příslušný nástroj, ale tady jsme bohužel museli dospět k závěru, že e, směrnice se týká biodiverzity, e, biodiverzity vody a půdy, ale nikoli v emisí, takže tam se to musí změnit. Já jsem napsal do DGNV a e, vybízel jsem je k tomu, aby i oni konali. Změna testovacích eh, způsobů a postupů nevyřeší vše, musí se věnovat i jiným aspektům a čistoty a používání eh, automobilu. Ehm, spojili jsme se s Silexem, kde eh, se rovněž chceme zabývat změnou situace do roku 2030. Nyní máme 29 eh, eh, řízení o porušení, 16 o PM10, eh, máme dialog o čistším životním prostředí a zabýváme se otázkou nízkoemisních automobilů. Snažíme se dělat maximum, abychom obnovili důvěru občanů v automobilový průmysl a nyní ještě taková úvaha na závěr. Kauza Volkswagen ukázala, že je zcela zásadní nejdříve zjistit, k čemu došlo a já jsem si jist, že i váš výbor dospěje ke svým závěrům. Musíme se poučit z těchto situací, vyhnout se pomodobným záležitostem do budoucna, ale aby se to povedlo, je třeba udělat dvě záležitosti. Jednak reformovat způsob, jak testujeme vozidla a to právě tím, že je budeme testovat silněji v reálných podmínkách a pak zlepšit i tržní dohled a dohled nad výrobci, ale ještě i spolupráci mezi členskými státy. Evropa draze doplácí na roztříštěnost a pokud si dovolím pokorně se podělit o vlastní zkušenosti, Chceme silný mechanismus dohledu jak operátorů, tak i národních orgánů, který nám zde schází. A u všech ostatních typů dopravy to máme. A my jsme v reformě schvalování typu i s takovýmto návrhem přišli. Nechceme demonizovat výrobce automobilů, i když by měli být potrestáni ti, kteří porušili zákon. Nyní spíše se musíme dívat před sebe do budoucna, zlepšit právní rámec a budeme se těšit i na vaše doporučení, jak lze systém posílit, jak je zlepšit i zdraví evropských občanů. Děkuji, omlouvám se za dlouhý úvod. Um, Děkuji vám za tento úvod a teď se dostáváme k prvnímu kolu otázek. Jako první budou mít slovo zpravodajové a potom eh, jeden zástupce za každou politickou frakci. V prvním kole eh, budou eh, sloty po pěti minutách, takže prosím, pokuste se dodržet časový harmonogram. Poslanci mají možnost vás přerušit a položit doplňující otázku. Ale samozřejmě, aniž by se tím překročil ten vymezený čas pěti minut. Nejprve tedy zpravodajové, jako první pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Krespo, za to, že jste mezi nás znovu přišel. Nejprve, eh, parlament skutečně přijal usnesení eh, CARS 2020, nicméně eh, stavil se v něm velmi kriticky ke spoždění testů RDE. Požadovali jsme jejich zavedení bez odkladu, takže v žádném případě jsme neakceptovali to, sděle, to spoždění, které bylo obsaženo ve sdělení CARS 2020. Já se ale chci zeptat na něco jiného. My jsme viděli interní e-mailovou komunikaci z Evropské komise mezi DG Enterprise Enterprise, DG Envy a JRC. E Už v roce 2012, když jste právě přišel do své funkce v DG Grow, bylo jasné, že existovalo více než jen podezření, že se používají odpojovací zařízení, že, se používa, že docházelo k cycle beating a ty formulace jsou poměrně jasné. Bylo vám to známo? Děkuji, pane Gerbrandy. Já bych chtěl připomenout, že Evropský parlament teď k tomu vašemu prvnímu bodu. Evropský parlament vyzýval, aby bezodkladně eh, byly přijaty testy RDE. Já jsem ale upozornil na technické problémy, které musely být nejprve vyřešeny. Pokud jde o interní e-maily, musím vás informovat, že já jsem o těchto, já jsem o těchto výměnách e-mailů neměl tušení. Tak to je poměrně znepokojivé, protože to jsou poměrně zásadní zjištění od JRC. A vaši lidé vás měli informovat. A vy jste potom zase měl informovat eh, politicky odpovědného komisaře. Ale dobře, tím se budeme zabývat ještě dále. Má další otázka se týká vašeho výroku, že během vašeho působení na generálním ředitelství došlo k mnoha řízením pro porušení povinnosti a tak dále. Nicméně jako generální ředitel pro růst se se soustředil spíše na dlouhodobější hledisko, na vývoj eh, RDE a tak dále. Zároveň eh, jste měl velice silné eh, indicie, protože vás informovali mimo jiné kolegové z DG Envy, že uplatňování platné legislativy není ani zdaleka dokonalé. V tom případě se ptám, proč jste nikdy neinformoval členské státy, proč jste nepožadoval přesnější informace o uplatňování stávající legislativy a Pan Falkenberg nám dnes odpoledne pověděl, že naprosto neexistoval dohled nad trhem v členských státech. Byl jste o tom informován? Tak eh, já na to mohu odpovědět eh, velice jasně. Eh, když jsem působil v DG Enterprise, tak naším hlavním cílem bylo změnit testovací systém, který byl nedostatečný, který neměl vypovídací hodnotu a zavést testy emisí v reálném provozu. Kdykoliv jsme získali důkazy o nějakém konkrétním problému v členském státě, tak jsme jednali. Mohu připomenout, co já osobně jsem vykonal v proceduře MAC. Pokud jde o typové schvalování, existuje směrnice, kterou implementovaly členské státy. Nicméně Evropský regulační rámec stanovil jasnou dělbu pravomocí. Evropská komise je regulátor, členské státy musí implementovat legislativu a výrobci automobilů ji musí splňovat. Takže členské státy mají na starosti implementaci. Kdykoliv máme nějaké podklady, které říkají, že členský stát nevykonává svou roli vymahatele zákonů, pak má komise možnost eh, dostat tuto zemi k soudu pro řízení pro porušení povinností. Ano, nicméně ještě před tím zahájením řízení jste mohli žádat informace. Komise eh, měla mnoho informací o tom, že členské státy nedostatečně eh, uplatňují stávající legislativu, nicméně eh, nikdy jste se členských států na to neptali. My jsme nikdy neměli informace o tom, že by členský stát neaplikoval legislativu. Věděli jsme, že automobily překračují limity což jsme přičítali eh, nedostatečné reprezentativnosti eh, testovacího cyklu NEDC. Tak ještě poslední otázku. Já jsem mluvil s lidmi, kteří se toho procesu účastnili v pracovních skupinách. A ti mi řekli, že automobilový průmysl měl spoustu zástupců, nicméně komise a členské státy měly málo zástupců. Z těchto schůzí se ne, nebyl vypracován žádný zápis při vývoji RDE. Pokud byste chtěl nějakým způsobem dosáhnout spoždění, tak jste to měli udělat tímto způsobem. Protože všichni z průmyslu mluvili a mluvili a po dvou hodinách už toho měli všichni dost a nedospěli k žádnému rozhodnutí. Mohl byste mi vysvětlit, proč ten proces probíhal tak, jak probíhal? Proč automobilový průmysl neměl pouze dva, tři zástupce, ale 30, 40? Chtěl bych zdůraznit, že ze všech schůzek, které proběhly, máme zápisy v rámci TCMV. Mám je tady. Kromě toho máme pracovní skupinu pro RDE, pro lehká vozidla. Ta byla otevřena všem eh, zainteresovaným stranám, eh, které eh, mohly nám prezentovat informace. Nebylo to nějak uzavřené. Je samozřejmě logické, že když reformujete legislativu, která je důležitá pro určitý sektor, tak ten sektor to velice pozorně sleduje. Na tom není nic zvláštního. Můžeme vašemu výboru poskytnout zápisy, pokud jste je nedostali, zápisy z technického výboru pro motorová vozidla, z práce pracovní skupiny pro RDE, takže já to vidím jinak než vy. Pan Zalba Bidegarin, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Kajecho, za to, že jste tady znovu a jste připraven spolupracovat s tímto vyšetřovacím výborem. Chci se vrátit k otázce toho, zda v některé chvíli jste měli nějaký důkaz, že dochází k porušování legislativy společenství v oblasti emisí některým výrobcem automobilů. A co jste s tím udělali? Mohu uvést jeden případ, který se stal za mého mandátu. A mohu vám také říci, co jsem udělal. tiskovém prohlášení v roce 2012 v září jedna společnost eh, oznámila, že nebude používat eh, chladicí kapalinu, kterou vyžaduje evropská legislativa, protože si myslí, že má problémy s bezpečností, takže by uváděla potom na trh automobily, které budou převyšovat eh, emisní limity. Co jsme udělali? setkali jsme se s tou společností, okamžitě jsme informovali dohledové orgány, v tomto případě Německa, a ty nám řekli, že mají pochybnosti ohledně bezpečnosti této nové chladicí kapaliny a okamžitě jsme požádali společné výzkumné středisko, aby se vyjádřili, zda ta analýza bezpečnosti je správná nebo ne. A oni nám řekli, že ta chladicí kapalina nepůsobí žádné problémy s bezpečností. Já osobně jsem byl na technickém výboru pro motorová vozidla, abych o tomto případu informoval všechny členské státy. Zjistili jsme, že některé automobily byly uvedeny na trh se starým homologačním osvědčením. Zahájili jsme odpovídající postupy zjistili jsme, že je zde problém s legislativou v oblasti homologace a to nejen v Německu, ale také ve Velké Británii, Lucembursku a Belgii. Tyto čtyři země byly předmětem právních řízení. Poté, co jsme dostali vysvětlení, tak jsme pokračovali v tomto případu s Německem a vedlo to k rozhodnutí komise, že po tom odůvodněném stanovisku se obrátíme na Evropský soudní dvůr v Lucembursku. Ale v jednom okamžiku Francie zablokovala všechny automobily na hranicích s Německem a probíhalo předběžné řízení. Komise zachovala své, svou pozici jako strážkyně smluv, když zjistila informace o překračování emisních limitů jedním výrobcem a když také zjistila, že odpovídající dohledový orgán nejedná, jak by se od ní očekávalo, tak jsme se rozhodli, že budeme jednat my a také jsme se rozhodli, že změníme evropskou legislativu o homologaci, protože jednoznačně zde byl problém v tom, že členské státy mohly používat staré homologační certifikáty pro nové vozy. Tento návrh byl předložen a je to základní prvek. Já vím, že tento výbor to také velmi zblízka sleduje a je zásadní, aby to schválil jak Evropský parlament, tak Rada. Protože stejně důležitá jako změna testu je i ten dohled nad trhem. Ano, já si myslím, že jsme z toho mohli vyvodit, že jste jednali rozhodně. Měli jsme tady pana Falkenberga, všichni víme, že jste od něj dostal dopis, ve kterém vás upozorňuje na rozdíly v emisích, v laboratorních testech a v reálném provozu. Můžete mi říct, proč jste nezahájil žádný postup proti výrobcům po tom dopisu pana Falkenberga? Já myslím, že pan Falkenberg to vyjádřil velmi přesně. On eh, byl znepokojen tím spožděním. Měl strach, že nebude schválena reforma evropské legislativy v oblasti emisí z reálného provozu. Já jsem odpověděla ten můj dopis, nebo ta má odpověď je velmi jasná. Tam mu zaručuji, že má můj osobní závazek a že budeme pracovat na tom, aby to bylo schváleno co nejrychleji, ale potřebovali jsme kvalifikovanou většinu ve výboru a také jsem mu řekl, že nedovolíme, aby se ta ustanovení rozmělnila. Pokud je o tu žádost, abychom vyšetřovali výrobce, Právo společenství mě neumožňuje zahájit vyšetřování výrobců. To musí udělat členské státy. A členské státy se obeznámily s touto zprávou, která byla předložena na skupině pro Real Driving Emissions a v říjnu roku 2014 a potom také měli přístup k této informaci, k tomuto dokumentu. Komise může registrovat podniky, může zahajovat vyšetřování, to by nešlo. To současná norma neumožňuje. My musíme požádat členské státy, aby to udělali, ale také k tomu potřebujeme nějaký důkaz. A to jsme v tomto případě neměli. Děkuji, pan Karinč, prosím. Thank you very much. Děkuji vám. Já poslouchám s velkým zájmem. Jsem rád, že jste dnes mezi nás přišel. A položím vám poměrně přímočarou otázku. Podle vašeho názoru, během vývoje eh, RDE proběhly nějaké eh, úspěšné snahy komis, nějakého komisaře nebo komisařů nebo průmyslu o e, zastavení nebo zpomalení vývoje RDE, ozývaly se nějaké silné hlasy, které by říkali ne, ne, ne a házeli klacky pod nohy tomu procesu? Ze strany komise v žádném případě. Naopak, my jsme byli povinni v tom pokračovat. S členskými státy jsme vedli mnoho diskusí, nestavili se proti, ale chtěli si být jistí, že ten, jistí, že ten systém funguje. A ze strany průmyslových podniků všichni vědí, že se jim to nelíbilo, že se jim nelíbil systém PEMS a měření emisí v reálném provozu. Oni měli raději ten cyklus, ne PEMS, ta přenosná měřící zařízení. A to bychom nakonec přijali. A to se odráží také v té zprávě Společného výzkumu střediska z roku 2013, kde se říká, že zde jsou dva systémy. Jeden, který upřednostňuje komise a členské státy, protože se nejvíc blíží reálnému provozu. A druhý systém zase upřednostňují průmyslové podniky a to je ten cyklus, náhodný cyklus při ověřování nebo kontrole vozu. Nakonec byl prosazen ten, který chtěla komise a členské státy a podniky museli pracovat na tom, aby ten systém byl co nejspolehlivější. Okay, so what you're saying now, what you said in your earlier... Takže to, co eh, teď říkáte a předtím jste také říkal, že ten proces trval dlouho, nicméně eh, nikdo eh, mu nekladl překážky. Podle vašeho názoru, pokud tedy nikdo nekladl překážky, tak by se dalo říct, že sedm nebo deset let, podle toho, jak se to vezme, je poměrně dlouhá doba na vývoj čehokoliv. Zejména eh, legislativy nebo testovací procedury, která má přímý dopad na eh, veřejné zdraví. Co by se tedy mělo v systému změnit? aby až se něco bude měnit příště, to netrvalo tak dlouho. Bylo, bylo to poprvé, tak je nějaký způsob, jak to do budoucna zkrátit? Já bych eh, mohl odpovědět dvojím způsobem na vaši otázku. Za prvé, eh, během mé funkce eh, jsme uspěli, když já jsem byl generální ředitel. Trvalo to tři roky. Proč to nemohlo být dříve? To proto, že nám chyběla ta podpora a politický mandát od všech institucí také eh, průmyslu a zainteresovaných stran podle CARS 2020. Došlo k tomu až v listopadu 2012. Jakmile jsme dostali mandát v listopadu 2012, tak my jsme už předtím začali pracovat s JRC v roce 2011, ale když se podíváte, eh, jak dlouho nám to trvalo, tak to byla poměrně krátká doba. Za tři roky bylo hotovo. Během mého působení jako generál, ve funkci generálního ředitele. Kromě toho stále ještě eh, dodržujeme termín v roce 2017. Je pravda, že jsme to nestihli do září 2014, ale bylo hotovo v květnu 2015. Stále jsme naplnili termín do roku 2017. Proč se to nemohlo stihnout dříve, to nevím. To bylo politické rozhodnutí eh, za místo předsedy Tajányho, eh, který zahájil tu pracovní skupinu, což bylo velice důležité rozhodnutí. Potom ji podpořili ministři členských států, Eh, manažeři velkých koncernů eh, a další aktéři. Takže šlo o otevřený, inkluzivní, interaktivní přístup, který integroval průmysl, eh, politiky, nevládní organizace, všechny další aktéry, výbor regionu, hospodářský a sociální výbor. To všechno bylo zásadní. Děkuji vám, pan Dánc. Děkuji vám, pane místopředsedo, a děkuji, pane Kaděcho. Eh, vy jste řekl něco, co mě poměrně znepokojuje. Eh, kolik lidí, že předčasně umírá v Evropské unii? Kvůli kvalitě ovzduší. 400 tisíc, ano, dobře, mně, mně se zdálo, že jste řekl 300 tisíc, dobře. 400 tisíc. Ano, 70 tisíc vlivem dopravy. A to jsou čísla pouze e, týkající se částicové hmoty, nikoli oxidu dusíku. Já bych eh, samozřejmě chtěl upozornit komisi na to, že pokud jde o benzínová auta, tak tam nezacházíme ne, za, ne, s částicovou hmotou tak, jak bychom měli. Už jsme tu slyšeli definici odpojovacího zařízení, která je otevřena různým výkladům, eh, protože rozdíl mezi odpojovacím zařízením a cycle beatingem není jasný. Víme, jaký je proces sběru informací o členských států, který je absurdní. Nemůžete získávat žádná data, pokud nekontaktujete členský stát, jenže členský stát nemůžete kontaktovat, pokud nemáte data, pokud nemáte důkazy. Komise může udělat jedinou věc a to eh, jednat na základě externích informací, které se k ním dostanou a které upozorňují na to, že něco je možná špatně. Už jsme to hovořili o těch e-mailech. V těch e-mailech z let 2008, 2010, 2012, které se týkají těžkých užitkových vozidel a skandálu ve Spojených státech, není v nich vůbec nic, není v nich vůbec žádná informace, která by prosákla do vaší kanceláře. A e, pokud ano, tak proč pro boha jste s tím nic nedělali a nereagovali? Já mohu říci, že pokud eh, je řeč o Spojených státech, tak máte naprostou pravdu. Mě překvapuje, eh, že ta čísla u eh, USA ohledně kvality ovzduší jsou mnohem přísnější než u Evropy. Nikdy bych to nečekal, ale je to tak. Ta čísla jsou vyšší v USA než v Evropě a my máme stále ještě problémy s údaji VHO. Pokud jde o odpojovací zařízení, Diskuze na toto téma ukazuje, eh, jak obtížně se tato zařízení dají detekovat. I JRC, eh, e která odvedla skvělou práci a já musím eh, chválit jejich techniky, říkají ve své zprávě, že je nesmírně těžké je odhalit. Z definice odpojovací zařízení je něco, co se používá záměrně k, k, k měnění chování auta. Ano, do toho ale patří i cycle beating. Takže tím se vracíme k tomu, že definice není jasná a nelze tady rozlišovat eh, proceduru, která mění funkci motoru od odpojovacího zařízení, což není nutně fyzické zařízení s nálepkou, na které je napsáno, toto opravdu není odpojovací zařízení. Přísahám. Eh, ano, máte pravdu, že tady to má komise velice těžké. Já mám 30 podřízených ve svém oddělení, které vyjed, kteří vyjednávají dohody o volném obchodu, o další legislativě. Ano, dohody o volném obchodu to je skvělé, nicméně my máme málo času, takže prosím, eh, ty informace z těch e-mailů se nikdy nedostaly k vám na stůl, to tvrdíte. Já nevím, o jakých e-mailech mluvíte. O těch e-mailech mezi JRC e a DG Grow, eh, z nichž jeden eh, říká, takhle to vypadá v reálném světě a říká, že jde tady o určitý paměťový efekt který se uplatňuje u motorů. Tak to samozřejmě mělo u vás rozezvučet poplašné zvonky. Já jsem o tom nikdy nebyl informován. A musím vám říci, že spíš než e-mail bychom potřebovali nějaké hmatatelnější důkazy ohledně toho, co se děje. Ano, Samozřejmě, tomu všemu já rozumím, ale to je právě jádro věci. Nemůžeme získat důkazy, dokud se k nám nedostanou určité informace. A je samozřejmě na komisi, a je to to jediné, co komise může udělat, protože spoléhá na členské státy a jejich informace. Pokud dostanete nějaké informace, měli byste jednat. A to, co říkáte, zní, jako by se k vám na stůl ty informace nikdy nedostaly a v tom případě by se mělo vyřešit, proč na ty informace nikdo nereagoval. Eh, já si myslím, že během mého mandátu jsme velice aktivně připomínali členským státům jejich povinnosti, pokud jde o dohled nad trhem mohu odkázat na několik dopisů jednotlivým členským státům, které říkali, prosím, eh, dávejte si pozor na dohled nad trhem, musíme se postarat o to, aby eh, vozidla naplňovala eh, environmentální standardy. Členské státy mají také pravomoci uvalovat sankce. A pro komisi je velice těžké tady nahrazovat členské státy. Musíme respektovat subsidiaritu. My jsme zodpovědní za regulační rámec a členské státy mají na starosti monitoring. Tady začínáme jaksi směšovat role. Ne, ne, ne. Zůstává faktem, že komise mohla dělat jednu jedinou věc a sice eh, chtít důkazy. Pokud měla informace, že, něco, eh, že se něco děje, tak proč nikdy nežádala důkazy? Vy říkáte, že jste to nikdy neviděl. V pořádku, ale proč jste to nikdy neviděl? Tady byl zmíněn případ MAK. Tam jsme věděli, že se něco děje a okamžitě jsme jednali. Takže kdykoliv eh, se objeví důkazy, tak my jednáme. Já si ale myslím, že tohle není správný pohled na ten problém. Neměla dělat komise, ale členské státy, které mají povinnost implementovat národní legislativu. Komise nemůže dělat všechno. Eh, já mám v oblasti životního prostředí 29 řízení pro porušení předpisů. Situace v členských státech je strašná. A ani ani zahajování takovýchto řešení není efektivní řešení. Mnohem jednodušší by bylo, kdyby země ty předpisy splňovaly. Děkuji. Děkuji za vaše odpovědi i za to úvodní slovo. Já se nyní zamýšlím nad tím dohledem, já jsem narazil na takový dopis, kde pan komisař Gianni se obrací na národní vlády a zdůrazňuje nutnost účinného dohledu nad trhem. A já připomínám, že když se ten dopis objevil, tak ten dopis se týkal dovozu pneumatik z Číny, tedy reagoval na něco jiného než emise a rozhodně se netýkal těch odpojovacích zařízení. U dopisu se jednalo o obecné připomenutí všem zemím, že se mají chopit svého dohledu nad trhem. 25. července roku 2012 byl vyslán všem vládám a tam cituji, členské státy musí mít dispozici nutné struktury i zdroje, aby identifikovali své území a nutnost nápravných opatření vůči komukoli, kdo nedodržuje relevantní typ požadavků EU, případně vůči všemu, co prezentuje ohrožení zdraví či života a e, včetně schvalování typů obchodovaných produktů. Tedy obecný požadavek rozeslán se e, pobítky či ze, na základě stimulu, který zmínil pan Dans. Tam jde o to, aby každý členský stát nezapomínal na svou odpovědnost dohledu nad trhem. Takže Rozumím-li tomu správně, členské státy měly reagovat na tento dopis, ale jakmile komise dostala e-mail ze strany JRC, e tak už neměla povinnost reagovat. Odpověď. My jsme se snažili členským státům připomenout, že nařízení jim dává určitou povinnost, je zmocňuje k reakci, je-li zde něco v nepořádku, co se objeví na jejich území e-mail ze strany JRC e nás nezmocňuje, nám žádnou povinnost neukládá. U členských států, pokud nedodržují legislativu, tak mají povinnost konat případně i vůči nim, může být řízení o porušení. A v našem případě ano, je možné zlepšit, například dohled nad trhem, i komise se může zlepšit. A po skandálu s Volkswagenem je právě záměrem a cílem toho nového návrhu, aby celý systém fungoval lépe. A právě na to narážím. Musíme zlepšit vládu a zprávu a dohled celkově. Já jsem byl ve svém předchozím zaměstnání v komisi odpovědný za dopravu. A automobilová doprava je jediný typ dopravy, kde nemáme na komisní úrovni nějaký dohledový ohlán. Máme Erika, Prestiž, čili něco pro námořní dopravu, máme pro leteckou dopravu, máme i pro vlaky, ale v automobilech máme mezeru a tam musíme ten dohled nad trhem posílit. A právě proto jsme s tímto návrhem přišli a musíme jednak pohlídat národní dohledové orgány a i výrobce a to vše je v tomto návrhu a o tom chci, aby se diskutovalo. Ehm, já tady budu pokračovat v té otázce. Tam v otázce 1a nás seznamujete se seznamem kroků, ke kterým mohou členské státy přikročit, například omezení dopravy ve městech, daňové povídky a tak dále. Jedná se zde o něco, co byste vy, případně komise, v době vašeho působení v tom generálním ředitelství prezentovali členským státům a právě i v kontextu skandálu s Volkswagenem? Já jsem jako generální ředitel DGNV rozeslal tento dopis. Proč? Protože jsem si uvědomil, že naše nástroje jsou omezené a že nejsme schopni sami o sobě změnit ať už způsob schalování typ typu anebo testování a způsob testování. Takže co můžeme je vybízet evropská města například k omezením dopravy. A ono se to děje. Máme i daňové podbítky, ke kterým města sahají. Máme i určité technologické inovace, například prosazování elektromobilů ve městech. Takže máme širokou paletu kroků a opatření. Já jsem je vyjmenoval v tom dopise těm 28 členským státům. Mohu vám ten dopis předložit protože se domnívám, že musíme jít dále než pouze k technické záležitosti skvalování typu. Musíme působit komplexněji. Děkuji, paní López Bermecho. Děkuji. Pane Kajecho, ve svých odpovědích eh, píšete velmi jasně, že jste věděli, že reálné emise neodpovídají měřením při testech a že tyto rozdíly byly známy různým službám komise na nejvyšší úrovni. I v politických dialozích se o tom hovořilo, i s panem komisařem Tajanem. A řešilo se to také s výrobci automobilů a že z různých důvodů vše bylo považováno za zcela zákonné. A to mně připadá zcela skandální, protože buď jste měli podezření, že společnosti používají odpojovací zařízení, což opakovaně popírali, anebo jste měli podezření, že členské státy neprovádějí řádně emisní testy. Obě porušení probíhala zároveň, abyste nejednali, když jste jednat měli. To je tedy můj závěr. A teď mám pro vás tři otázky. Řeknu vám je všichni najednou, tak využijeme čas. Nespomínáte si, že se nikdy nediskutovalo o odpojovacích zařízeních eh, pro manipulaci emisí, přestože regulátoři i zákonodárci o nich věděli? Nepřím, nevzpomínáte si na nějakou příležitost, kdy někdo pohovořil o možnosti, že rozdíl mezi reálnými emisemi a emisemi naměřenými v testech, které byly až 20krát vyšší, mohly být způsobeny použitím nezákonných mechanismů? To by byla první možnost, která by mě napadla. To je věc, která by nás měla napadnout, když na to EPA upozornila před eh, rokem a něco. A třetí otázka. Vy jste si říkali, že automobilky za tyto rozdíly nemůžou, tak proč jste naopak eh, nepočítali s tím nebo nepodezírali členské státy, že špatně uplatňují legislativu, že nekontrolují uplatňování legislativy, která zakazuje odpovídající odpojovací zařízení. Proč jste se rozhodli, že nebudete provádět žádné šetření? To by mě opravdu zajímalo. Mně to připadá zcela nepochopitelné. Nemyslím, že jste nic nevěděli. Já to musím popřít. Všichni věděli, že jsou zde rozdíly. Tím jsem také začal. Evropský parlament to také věděl. Rada to věděla, členské státy to věděly. Já jsem to také uvedl. Říkal jsem, co říkala skupina CARS 2020, že jsou zde rozdíly mezi emisemi naměřenými v laboratořích a reálnými emisemi. To byla veřejně známá věc. Jakže bychom to nevěděli? Všichni to věděli, parlament, všichni. Všichni jsme si ale mysleli, že důvodem těchto rozdílů je to, že ten test NEDC, New European Driving Cycle, není dostatečně reprezentativní, že je zastaralý, že systém nefunguje, protože ten test je zastaralý. Proto Evropský parlament v roce 2013 hlasoval a Rada ministrů pro konkurenceschopnost, komise JRC hospodářské a sociální výbor, všichni říkali, že musíme změnit systém. Komise musela přijít s nějakým novým systémem, který funguje. Řešením bylo vytvoření nového systému, který bude fungovat a který bude měřit emise v reálném provozu. Nikdy nám nikdo neřekl, že tam jsou odpojovací zařízení. Měli jsme stovky setkání se všemi státy, s výbory, se skupinami. Nikdo nemluvil o odpojovacích zařízeních. Taková je situace. A naše vztahy s členskými státy rozhodně nebyly založeny na špatné vůli. To nikdy ne na zlé vůli. Když jsou nějaké důkazy, že členský stát nejedná správně, no tak eh, prostě do toho se potom vložíme, ale nemůžeme předpokládat, že někdo jedná ze zlé vůle, pokud nemáme důkazy. A v tomto případě jsme to prostě očekávat nemohli. Děkuji. Paní Deli? Děkuji. Dobrý den, pane Kajecho. První otázka. Vy jste zmínil jednu věc, která je mimořádná. Vy jste říkali, všichni to věděli a nikdo nic neudělal. Říkáte tady, že by bylo teď lepší, vzít si teď nějaké nové nástroje. Zmínil jste tedy jeden nástroj, který je důležitý a o kterém pořád všude hovoříme. Řekl jste, že je na čase mít eh, tu Evropskou agenturu, která by byla nezávislá, pokud jde o dohled nad trhem a homologací automobilu. Co si o to myslíte? To je moje první otázka. Co uděláte, pane Kajecho, abychom šli touto cestou? A druhá otázka. Já jsem se dobře podívala na ty vaše odpovědi. Především ta otázka sedm, Vy jste jeden z prvních, eh, kdo tady chválí možnost eh, udělat eh, takovou bilanci náklady a přínosy Víte také o tom, kolik lidí předčasně umírá v Evropě, především kvůli emisím NOx. Bylo toto vzato v úvahu v okamžiku, kdy bylo přijato rozhodnutí výboru v komitologii v říjnu roku 2015, kdy bylo rozhodnuto, že se vytvoří nová legislativa, kde bude faktor konformity, kde jim řekneme výrobcům automobilů, no tak nedělejte si s tím starosti, můžete dál překračovat normy, to není žádný problém. Brali jste tedy v úvahu tu úmrtnost? A třetí věc, Říkáte, že směrnice o ekologické zodpovědnosti by se měla uplatňovat pouze u případu velkého znečištění, který má dopad na lidské zdraví nebo na kvalitu ovzduší, chceme to nějakým způsobem pozměnit, toto změní? Děkuji, paní Deli. Chci upřesnit jednu věc, kterou jste říkala na začátku. Vy jste říkala, všichni to věděli a nikdo nic neudělal. Já myslím, že jsme toho udělali hodně. Hodně jsme toho udělali a všechno, co jsem se vám snažil vysvětlit, to byly naše návrhy na změnu systému, technická práce společného výzkumného střediska, různé legislativní akty, které jsme přijali, abychom ty staré texty proměnili v texty o real driving emissions a také, abychom šli cestou nové homologace, takže to není jako, že bychom nic nedělali. Komise toho udělala hodně za, por, za podpory členských států, parlamentu a tak dále. Jaký je můj názor na nezávislou agenturu. Já jsem eh, zaměstnancem komise, musím odpovídat eh, v souladu s tím, co chtějí komisaři. Já si myslím, že potřebujeme silnější mechanismus dohledu, který nám umožní lépe monitorovat způsob, jak národní orgány plní své povinnosti. A to i u hospodářských operátorů. Já jsem uvedl příklad eh, letectví, letecké dopravy. Agentura pro leteckou bezpečnost v Kolíně má možnost eh, sledovat, eh, jak fungují národní orgány, může je auditovat. Existují v našem právním řádu nástroje. Po 11. září komise dostala mandát eh, sjednotit eh, leteckou bezpečnost. To jsme udělali za jeden měsíc. Měli jsme skupinu inspektorů, která byla vytvořena a která kontroluje všechna letiště, zda jsou dodržována bezpečnostní opatření. Ale nemyslím si, že bychom měli jít eh, tedy tou cestou eh, Národní agentury já si myslím, že bychom spíš měli umožnit audity, harmonizovat eh, fungování národních orgánů, umožnit, aby komise mohla přímo provádět šetření a přímo ukládat sankce, to už by nám hodně pomohlo a to máme také v našem návrhu. Konkrétní opatření, pokud bude politická vůle. Analýza výhod a nákladů. To jsme udělali. To je rozhodnutí z října 2015. Udělali jsme to. Mrzelo nás, že nebyl přijat ten faktor konformity, který navrhovala komise. Ale bylo mnohem lepší mít takovéto rozhodnutí, než zůstat ve slepé uličce, abychom mohli pokračovat s RDE. Pokud jde o směrnici o ekologické zodpovědnosti, tak tam máte pravdu. Tam máme fitness check a musíme proskoumat možnost rozšířit to na další oblasti. No takže vidíte, je tam rozpor. Říkáte, že roste počet lidí, kteří umírají kvůli emisím NOx a navíc se nebo stejně se dovoluje výrobcům automobilů, aby znečišťovali. To je geniální. To ne komise, to schválila rada. Paní Evy na závěr tohoto kola otázek. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, pane Kajecho Krespo. Já se chci zeptat na financování, které bylo vyhrazeno pro výrobce automobilů podle článku 12 nařízení 715. Víme, že dýzlová auta v provozu v průměru šestkrát převyšují povolené emisní limity a už dlouho máme důkazy o tom, že emise naměřené v laboratořích neodpovídají reálnému provozu Nemyslíte si, že ty peníze, které byly vyplaceny členským státům kvůli nebo v souladu s článkem 12 nařízení 715 2007, že by neměly být považovány za nelegálně vyplacené? Nebo co udělala komise, aby monitorovala tyto finance? Děkuji za tuto otázku. Je pravda, že je to velmi zajímavá otázka, protože článek 12 nařízení umožňuje nebo dovoluje členským státům zavést finanční pobídky pro ty výrobce, kteří budou dodržovat legislativu. Myšlenkou zatím vším bylo vytvořit nějaké pobídky, abychom měli méně znečišťující automobily na trhu. Ovšem v tom smyslu je třeba dodržovat limity stanovené legislativou a také znečišťující automobily mohou být buď třeba staženy z trhu, a sešrotovány, anebo se může provést takzvaný retrofitting. Když dochází k nějaké změně, tak se to musí také oznámit komise, abychom to ověřili v souladu s normou nebo s předpisem pro státní podporu. Nehovořili jsme o tom, že by se odebíraly ty pobídky, ale objevují se situace, kdy Někteří výrobci se obracejí na regionální fondy a žádají o peníze a komise jenom kontroluje, zda se dodržuje právní úprava společenství, ale to bych rád ještě skonzultoval se svými službami, zda máme nějaký konkrétní případ, pokud jde o tyto pobídky. Děkuji. Je znepokojivé představit si, že tyto finance mohou být využity různým způsobem a ne kvůli tomu, abychom měli čistá auta na ulicích. A poslední otázka se týká testovacího cyklu Common Artemis Driving Cycle. Mě by zajímalo, zda znáte tento postup, protože velmi často jiní svědkové i také ze strany komise vůbec nevědí o existenci této testovací procedury, tohoto testovacího postupu, který existoval už ve chvíli, kdy se vytvářelo nařízení 715, takže to mohlo být považováno za platnou alternativu testu NEDC. A to se ovšem neudělalo a dnes jak jsem zjistila, tato testovací postup používají, používají ho sami výrobci automobilů, aby měli reálný náhled na to, jaké emise produkují jejich automobily. Jak to, že komise nezohlednila tuto alternativu jako platnou alternativu? Děkuji. Vy hovoříte o okamžiku přijetí tohoto textu, to bylo v roce 2007, tehdy jsem za to ještě nebyl zodpovědný, já jsem to přišel až v roce 2012. Tyto otázky, které se týkají různého systému měření, ty studovalo naše společné výzkumné středisko Joint Research Center, které se hrálo rozhodující roli. Právě tam se zjišťovalo, které testy jsou nejvhodnější a zda mohou přinést odpověď na to, jaké problémy tady máme. My jsme to všechno prostudovali, uznali jsme, že jsou různé možnosti. Nejdříve tedy se společné výzkumné středisko snažilo buď tedy zlepšit stávající cyklus, nebo eh, mít eh, nějaký libovolný cyklus, a nebo tedy ty PEMS. To bylo vyhodnoceno jako nejlepší, abychom si zajistili, že ty reálně naměřené emise budou v souladu s emisními limity, které jsme si stanovili, že tam nebude docházet k těm posunům. Ale jak říkám, já nejsem odborníkem na ten test Artemis, zmínili jsme se o tom, bylo to studováno, ale nerozhodli jsme se pro tento systém. Děkuji. Děkuji a tím uzavíráme toto kolo. Není to ještě konec, pane Kajko. Nyní už budeme mít otázky ve tříminutových eh, slotech. A jako první pan Gizike z toho jak vidím, máte zde skupinu návštěvníků z Dolního Saska, vašich voličů. Je dobré, že vás vidí při práci. Vítejte, milí návštěvníci, na půdě tohoto zvláštního výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu. No a já vám, pane Kiziket, dám i slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane Kalacho, za to, že nám dnes odpovídáte na otázky. A já jsem velice rád, že právě zde mám v této velice transparentní sněmovně eh, přímo eh, své přátele, kamarády, voliče, kteří se za mnou vydali a vidí, jak se za ně zasazují. Vy jste zcela jasně v tom úvodu řekl, že 400 tisíc předčasných úmrtí máme ročně a z toho 70 tisíc přímo z důvodu dusičnanu. Paní Dali hovořila o 70, 75 tisíc, tedy za půl hodinu už nám přibylo 5 tisíc umrtí. Tak to není správná politika, protože to pak nám nikdo nebude věřit. Nemůžeme hovořit o explodujících eh, číselných údajích eh, a zároveň sám eh, ta čísla neustále nějak eh, nafoukávat, ale já to kolegyni řeknu už pak eh, mimo sál. Nyní, pan Falkenberg sám hovořil, že potřebujeme jak jasnější pravidla, jasnější zákony, jasnější implementaci v členských státech. A to máme dobrý příklad v Německu. Tam byl spolkový minister, ale Sander Lobringer, který u odpojovacího zařízení hovoří o modelu Fiatu, kde po 22 minutách se automaticky mm, toto následné zpracovávání výfukových plynů odpojuje, protože ten test trvá 20 minut, ale italský eh, testující úřad nedospěl ke stejnému výsledku. Tedy když hovoříte o té centrální jednotce, kterou komise by podporila, to není rozhodující. Rozhodující jsou pravomoci kterými bude ta jednotka moci zasahovat. Tedy, když například eh, německý testovací úřad si založil takové klíny, clearingové stanoviště, nevím, zda eh, byste toto stotožnil s efektivním dohledem nad trhem. Děkuji, pane Giseke, a děkuji také všem eh, přátelům ze Saska, kteří dnes přišli na toto slyšení. Vy jste řekl dvě velmi důležité věci. Za prvé, potřebujeme jasnou legislativu. Evropská legislativa musí být co nejjasnější a uplatňuje se v 28 zemích, které mají různé jazyky, různé tradice. Proto je velmi důležité, aby legislativa, kterou schvaluje parlament a rada, aby byla jednoznačná, aby mohla být eh, uplatňována v těch různých realitách. Pokud jde o měření emisí automobilu, stačí pomyslet na rozdíly v klimatu, na geografické rozdíly mezi Saskem třeba, Finskem, Andaluzií. A to vše má dopad na to, jakým způsobem se to vše provádí. Proto je velmi důležitá jasnost legislativy. Za druhé, potřebujeme jednotné uplatňování. Máme totiž jednotný trh, nemůžeme umožnit, aby se implementace prováděla nejednoznačně a různě, aby automobily vyrobené v jedné zemi byly homologovány na základě jedněch postupů, které budou třeba méně náročné než v jiné zemi. A proto jsme měli toto nařízení, abychom zajistili, že Automobil homologovaný v jedné zemi na základě principu vzájemného uznávání může být používán kdekoliv v jakékoliv jiné zemi. Je pravda, že ta odpojovací zařízení, i když je to jasné, působí problémy při uplatňování legislativy. Vy jste zmínil Fiat. Teď v současné době se díváme na žádost Německa a Itálie, jak celý tento případ vyjasnit. A v tomto smyslu je důležitá taká zkušenost, expertíza. My v komisi bohužel nemáme moc úředníků, kteří by byli experty a proto musíme se opírat o národní homologační orgány, proto musíme spolupracovat s členskými státy. Nemůžeme také od nich očekávat nebo tady předpokládat, že jednali ve zlé vůli. Musíme jednat souladu se smlouvami. Děkuji, pan Blanco López. Děkuji, pane Kajecho. Už jste řekl, že jste neměl informace o těchto zařízeních a že jste nevěděl ani, nebo neměl jste důkazy o tom, že by byla použita odpojovací zařízení. Některé věci přesto ještě nejsou vyjasněny. Proč v případě těch eh, chladicích kapalin jste zahájili řízení pro porušení povinnosti a s Volkswagenem ne. Z jednoduchého důvodu, protože v případě MAC u těch hladících kapalin se ten podnik přiznal, že nedodržuje komunitární legislativu a že uvádí na trh automobily, které nedodržují emisní limity. A v tomto případě ten členský stát nedělal svou práci a vydal starý homologační certifikát a komise musela reagovat případě Volkswagen naše první informace jsme dostali v okamžiku, kdy nás americký úřad informoval o porušení americké legislativy. Ale kolikrát se diskutovalo o této záležitosti ve, v technickém výboru pro motorová vozidla? A došlo tam ke spožděním a rád bych dostal tyto informace písemně. Velmi rád vám tyto informace předám, ale pokud jde o ta spoždění, tak to bylo na pořadu jednání technického výboru pro motorová vozidla na všech schůzích od 1. čtvrtý 2014, potom ještě 15. září, 24. listopadu a 18. prosince, prostě několikrát na všech schůzích v roce 2014. Kromě toho bylo také v lednu 2015, 24. března 2015. Nedosáhli jsme kvalifikované většiny a 19. května 2015 jsme dosáhli kvalifikované většiny. A proto jsme nemohli dříve schválit tento předpis, ale mohu potvrdit, že na pořadu jednání všech zasedání technického výboru to bylo zaneseno. Poslední otázka. Byly v tomto případě dodrženy všechny lhůty, s nimiž se počítalo, pokud jde o sdělení CARS 2020, byla dodržena ta nejdůležitější lhůta, a sice, že to bude platit od roku 2019. Nemohli jsme dodržet ten termín září 2014, protože jsme neměli ve výboru kvalifikovanou většinu. Proto jsme to schválili až v květnu 2015. Takže se podíváte na spoždění u jiných legislativních předpisů, tak eh, ano, spoždění to sice bylo, ale neovlivnilo to ten poslední limit. Ještě jedna otázka. Komise zmiňuje nějaké programy na odstranění špatně fungujících automobilů z provozu. Můžete se k tomu vyjádřit? Komise předložila tento návrh eh, v souvislosti s reformou legislativy o homologaci, o které jsme před chvíli hovořili. Komise navrhuje, abychom měli pravomoc, kterou teď nemáme, a sice moc sankcionovat přímo výrobce. To se nás ptali tady někteří poslanci, proč jste to neudělali. No neudělali jsme to, protože nám to zatím legislativa neumožňuje. A za druhé, aby komise mohla také přistoupit k přeprogramování automobilů nebo k jejich stažení z trhu. Já vím, že to působí velké problémy, vím, že tento výbor bojuje za posílení této legislativy. Je důležité posílit dohledové pravomoci, posílit dohled nad trhem. Pokud to neuděláme, tak nemůžeme zaručit, že se nebudou opakovat věci, které budou vycházet ze slabin současné legislativy. Děkuji, pan Kizeke. Děkuji, pane předsedo. Pane Kadecho, po druhé se vás zeptám. Chtěl bych eh, odkázat na aktuální diskuzi, která probíhá v Německu na téma eh, odolnosti dýzlových motorů vůči budoucnosti. O víkendu se konal velký stranický sjezd zelených, kde eh, se rozhodli, že od roku 2030 už by neměly být schvalovány spalovací motory. Před 14 dny jsme tu měli dolnosaského ministra ekonomiky a ku podivu Dolní Sasko hlasovalo v Bundesrátu pro takovouto iniciativu iniciativu. Tady ale eh, minister eh, říkal něco trochu jiného. Říkal, že takovýto odklon od spalovacích motorů do roku 2030 nepovažuje za realistický. Proto bych se ptal komise, jak vidíte budoucnost motorů, zejména dýzlových, eh, v časovém horizontu do roku 2030? Muchas gracias. Yo creo que... Děkuji, já si myslím, že ten případ Volkswagen jasně pohovořil o budoucnosti dýzlové technologie a automobilového odvětví v Evropě, na rozdíl od USA. Dýzlová auta jsou eh, velká část eh, našeho trhu, je to polovina, v USA jsou to 3-4%, pokud se nemýlím. Já si myslím, že automobilový průmysl nebude stejný v budoucnosti. Budou zde technologické inovace, elektrifikace, hybridní automobily. Ale myslím si, že i když v Evropě je pravda, že se diesel vyvinul, abychom bojovali proti emisím CO2, problémy NOx volají po přehodnocení. Musí to být pokud tedy bude diesel, tak to musí být diesel čistý, který zaručí, že emise oxidu dusíku budou dodržovat evropské předpisy. Diesel ano, ale musí využívat technologie, inovace, aby dodržovali všechny ekologické předpisy, protože jinak zde bude velký tlak. A v každém případě to je jedna důležitá věc. Komise v technologické oblasti musí být zcela Neutrálně, abych tak řekl. V těchto aspektech nemůžeme podporovat jednu nebo druhou technologii. Jsou to výrobci a odpovídající úřady, které mají tuto pravomoc. Komise ovšem vyžaduje, aby jakákoliv technologie, která bude použita, v každém případě dodržovala ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Herr Kalecha, vielen Dank. Děkuji vám, pane Kalecho. Já si teď myslím, že eh, ani vy nejste technik, ani já nejsem technik. Eh, předpokládám, že nejste technik, eh, inženýr, a proto bych vás chtěl konfrontovat s citátem Frice Indra, který je profesorem mototechniky, který říká, že spalovací motory ještě 100, ještě, vydrží ještě 100 až 300 let, zejména diesel, protože tam prostřednictvím trvalého zlepšování se odstraňuje problematika CO2 CO2, eh, neboli klimatickým změnám nejlépe čelíme dýzlovými motory. Takže mezi techniky jsou experti, kteří říkají, že ne za 14 let se zbavíme spalovacích motorů, ale i za několik set let. Le felicito Já vám blahopřeji protože jste z mých odpovědí vydedukoval, že nejsem technik. Ano, máte pravdu, nejsem technik. Já myslím, že budoucnost nám to řekne. Já si v každém případě myslím, že dýzlové automobily, které budou moci nabídnout dobré výsledky, pokud o snižování emisí CO2 a které budou dodržovat limity NOx, a jsou technologie, které dokazují, že je to možné, že je možné upravit motory tak, aby byly dodržovány limity NOx. Pokud to tak bude, tak určitě se mohou tyto technologie dále rozvíjet. Děkuji, pan Zuriňu. Děkuji vám moc krát, pane Kaněchaj Krespo. Minulý týden jsme spovídali vašeho kolegu a ten říkal, že technologie za těchto okolností může mít značné dopady a i vy říkáte, že technologická neutralita v podstatě neexistuje. Vy se za to ale tak trošku schováváte, za tuto myšlenku. Opravdu můžete být technologicky neutrální? Je to vůbec eh, doopravdy možné? Konec konců jste klíčovým hráčem, který utváří evropskou politiku. Vy jste generální ředitel eh, pro životní prostředí. A dnes odpoledne jste nám jasně řekl, že vidíte vlastně jenom polovinu celé problematiky. Byly naměřeny emise, které překračovaly zákonný limit, z čehož plyne, že musíme zlepšit eh, systém zákonů a JRC e tady funguje skvěle. Co ale původ těch emisí? Vy jste teď generální ředitel a napsal jste dopis. ve kterém jste, ten dopis byl adresován městům a hovořil o tom, že je potřeba zlepšit systémy mobility. Co takhle, kdybyste napsal firmám, že musí zlepšit svou technologii, pokud jde o emise? Můžeme se spoléhat na vás, jakožto ředitele pro e, životní prostředí, že se budete zasazovat o používání čistších technologií? Eh, ano, samozřejmě, můžete se na mě spolehnout, že jako generální ředitel pro životní prostředí eh, budu propagovat čisté technologie. Právě eh, to byl smysl toho dopisu. Já tady ale vlastně sedím na dvou židlích, zároveň jsem bývalý ředitel DG Enterprise. Tady také máme legislativu, kterou musíme respektovat. Ta legislativa se týká vozidel, které už na trhu jsou. A je zapotřebí, aby i ta vozidla, která jsou na trhu, byla čím dál čistší a definovala nové standardy. A ta pravidla měření se ale změnila. Proč se to stalo? Jestliže je možné měnit standardy měření, tak je také možné měnit výrobní standardy, nebo ne? Ano, můžeme změnit standardy, ale já si myslím, že musíme také, jakmile tedy stanovíme ty hlavní směry, tak já si nemyslím, že Evropská komise tady v Bruselu může říkat výrobcům automobilů, že to jsou ty automobily, které musíte vyrábět. Myslím si, že to ani není potřeba. Vidíme zde také velký rozvoj elektromobilů, hybridní automobily a tak dále. To dělají také veřejné orgány. My také podporujeme i v rámci svých veřejných zakázek čistou dopravou. Čistá doprava může být dosažena postupně, toho nedosáhneme ze dne na den. Musíme pracovat, eh, abychom tedy nabízeli tyto pobídky a musíme se snažit zlepšit ovzduší v městech. Perdeu 10 anos, foram 10 anos perdidos. Bueno, yo tengo... Ztratili jste 10 let. Já jsem eh, generálním ředitelem eh, Edvy jenom jeden rok, takže já bych si dovolil být optimisticky. Děkuji, pan Gizek. Já, Dank, Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pane Kalecho, že jste zde. Já se chci vrátit k tomu dopisu o něm se hovoří z 19. listopadu 2014, který vám poslal pan Falkenberg. Mezi jinými tam jde o různé způsoby, jak se vyhnout měření skutečných emisí. A tento e-mail měl obsahovat i přílohu. Avšak ta příloha tam nikdy nebyla připojena a ta se vám dostala do rukou až po deseti měsících. Takže když hovoříme o éře e-mailu, o lepší právní úpravě, o rychlosti, s níž by měla komise pracovat, tak 10 měsíců není přijatelných. Jak si vysvětlujete takovéto spoždění a takovýto postup? Já sám jsem se snažil hledat vysvětlení, ale nic takového jsem nezjistila. To byla příloha, která k tomu byla přidána o rok později, já jsem ji nikdy nedostal Požadoval jsem vysvětlení, myslím si, že by se ty věci měly dělat lépe. Já jsem tu přílohu nikdy nedostal, doplnila se tam o rok později a to je politování hodné. Nic jiného už tomu říct nemůžu. Jetzt muss ich mich heute Abend vor der Besuchergruppe für die a já nyní dnes večer se musím omluvit svým návštěvníkům, svým voličům za takovýto postup komise. Doufám, že se vám podaří, o čem hovoříte, o co se snažíte. A nyní hovoříte o PEMS a účinnější dohled eh, rovněž nad těmi mobilními měřicími stanicemi. Ale problém, o němž hovořili experti, je extrémní nepřesnost měření. Tam se to pohybuje až 20% oběmi směry a my bychom přece chtěli znát skutečné hodnoty. Nikoli pouze je naměřit, ale pak mít i ten žádoucí vzduch, kdy můžeme počítat se spolehlivějšími výsledky výsledky těchto měření. Já si myslím, že ta zpráva Společného výzkumného střediska z roku 2013 je velmi zajímavá, protože v této zprávě se zkoumají výhody a nevýhody různých systémů. A z technického hlediska si myslím, že ten systém přenosných eh, měřících zařízení emisí je nejlepší. Proč? Protože nám eh, poskytne informace o reálných emisích při řízení automobilu. Prostřednictvím této technologie budeme vědět, jaké jsou reálně emise automobilu. S tím současným systémem, s těmi čtyři, čtyřmi cykly, eh, městskými a jedním mimoměstským cyklem byla spousta situací, která nebyla v laboratoři pokryta. A byly případy, kdy automobily prošly těmi testy a potom eh, v provozu, reálném provozu měly mnohem větší emise, protože ten cyklus nebyl reprezentativní. Když se zkoumají výhody PEMS, tak eh, společné výzkumné středisko dochází k závěru, že nám umožní abychom byli mnohem efektivnější. A Evropa bude prvním regionem na světě, která spustí tento systém. A tento systém je evropským standardem, což znamená, že další budou následovat. Jak znáte, ten NEDC, to je Čína, Indie, Rusko. Pokud Evropa bude prvním regionem na světě, které postoupí směrem k PEMS, tak budeme mít globální standard. A to je velmi důležité také z hlediska průmyslu, z hlediska podniku, ale především z hlediska zdraví lidí. Dosáhneme toho, aby se neopakovalo to, co se děle, děje, že jsou zde příliš velké emise, protože testy jsou zcela zastaralé. Paní Šaldemoze? Thank you very much. Um, okay. Děkuji. Měla-li bych se pokusit jako jedna z posledních, která zde má slovo, dospět nějakým závěrům na základě dnešního zasedání. Chápu vás správně, že z vašeho pohledu se komise ničím neprovinila, z historického pohledu, že se jedná o odpovědnost členských států, ale nemáte opravdu nic, co by vám bylo líto, čeho byste litoval? Já vám děkuji za tuto otázku. Já netvrdím, že vše, co jsme dělali, bylo správné a že jsme nikdy nespáchali žádnou chybu. Jak už jsem řekl, já jsem byl šokován a zároveň zoufalý v určitém smyslu, když propukl skandál Volkswagen a zároveň jsem měl ten pocit eh, té frustrující bezmocnosti, protože zákony nám neumožňovaly pokročit dále. Máme rozdělení odpovědnosti. Výrobci musí eh, dodržovat nařízení, členské státy prosazují zákon a komise pouze dohlíží a přeskoumává. Poté, co se díváme zpět, tak se zdá, že k tomu opravdu nikdy nemělo dojít, protože tam opravdu je v sázce evropská důvěryhodnost. Um, náš DG nemohl dělat více, máme omezené pravomoci. Na to navazuje moje další otázka. Vy už jste dříve, stejně jako pan Falkenberg, řekl, že to, co potřebujeme, je dohledová agentura. Tedy lepší celoevropský dohled, lepší příležitost uh, dohlížet na to, co se na trhu děje, protože všem je jasné, že je nedostačující ten tržní dohled. Tedy proč komise nepřišla s takovýmto návrhem? Tady se jedná o jedno z řešení a proč nemáme to řešení, abychom mohli předejít novému skandálu? Vy opravdu zde jste uhodila řebiček na, hladě, na hlavičku. I já navážu na předchozí odpověď. Uh, Možná je jednou z odpovědí to, že jsme se přehnaně soustředili na změnu podoby toho testu. Mí kolegové se neustále zabývali kompromisy, změnami, alternativami, technickými aspekty, diskusemi s, mo- s výrobci v automobilovém odvětví, s vládami a tak dále. Ale stejně důležitý je dohled nad trhem, stejně jako ten test. Máme ale alternativy vůči agentuře. Nejdříve musí vzniknout politická vůle a politická shoda. V minulosti, kdykoliv propukla nějaká obrovská krize v dopravě, tak komise okamžitě přišla s návrhem agentury, ale po Erice a po Prestige přišel pan komisař Leo de Palacio s návrhem komi- dohledu nad námořní dopravou a tak dále. Ale co potřebujeme? Nezávislý mechanismus dohledu. To nemusí být ani agentura, to může se toho zhostit komise. Případně tam může na- zavládnout systém peer review. Omlouvám se, hovoří e, členka výboru. Já se zabývám vnitřním trhem už 10 let a máme tolik oblastí, kde členské státy Eh, lajdáckým způsobem vykonávají svůj dohled. Prostě nedělají to, co by měli, takže komise jim vlastně ani nepřipomíná, nenapomíná je. Myslíte si, že opravdu zřízení jenom něčeho bude řešením problému? Ano, já se domnívám, že to lze a pokud ne eh, agentura, tak každopádně něco musí vzniknout. Zabýváme se jak nezávislostí, jak na úrovni členských států, tak na úrovni komise. Eh, snažíme se členským státům pomáhat, vyšetřovat, prosazovat, eh, sankcionovat, eh, stahovat vozidla z trhu. Náš mechanismus je solidní a pokud agentura nevznikne a nepřekvapí vás, co nyní řeknu, použijme už stávající agenturu. Máme přece Kodaň to je generace, agentura první generace. Ona zatím pouze vybírá. Nemá dohledové pravomoci, ale máme JRC. To jsou technici, to jsou experti. Ti přece rovněž mohou sehrát svou úlohu. Můžeme rovněž využít expertů v rámci komise. Já už jsem se zmiňoval o bezpečnosti mm, leteckého eh, odvětví, tam máme odborníky, kteří přímo navštěvují letiště a tak dále, zatím ale nemáme k tomu lidi. Děkuji, říká předseda, zajímavé a nyní paní Jirke. Pane předsedo, já jsem měla otázky, ale většina z nich byla odpovězena, tedy už se nebudu tázat. Pan Zalba. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Kajecho, za všechny podrobnosti a objasnění, která nám zde dnes dáváte. Je zde jedna věc, která mě ještě dnes velmi zaráží. Pokud se nemýlím, automobily zkoumané ve zprávě Mezinárodního centra pro čistou dopravu překračovaly 20krát povolenou míru. Jak je to možné, pane Kajecho? Děkuji za vaši otázku. Já myslím, že to musíme vyjasnit, protože se zde opakovaně říkalo, jak je možné, že to 20krát překračovali. Ta studie ICCT se týkala 15 automobilů, 12 z nich byly homologovány v EU a 3 v USA. Automobily, které překračovaly 20krát, to byly ty z USA. Nebyly to ty z Evropské unie. Ty překračovaly čtyřikrát, což je samozřejmě velmi vysoký průměr, ale bylo to tedy v souladu s předcházejícími zprávami. Když tedy hovoříme o tom 20-násobném překročení, tak musíme být přesní. Nebyly to automobily homologované v EU, bylo to ve Spojených státech a víte, že v USA mají mnohem přísnější emisní limity. Ovšem, co se děje, když se tam ty automobily začlenili do té studie, tak průměr byl sedmkrát. Ovšem u těch evropských to bylo jenom čtyřikrát. V každém případě musíme dosáhnout toho, aby ty automobily v reálném provozu emitovaly to, co říká evropský předpis. Takže proto tato studie byla okamžitě předána národním úřadům a kromě toho se o tom v březnu 2014 diskutovalo ve výboru RDE, aby všechny členské státy se s tím seznámily a mohly přijmout potřebná opatření. Ale těch 20, ten 20 násobek, to je USA. Děkuji, to je důležité objasnění. A proč se to objevilo ve Spojených státech? No, to je diskuze na toto téma, ve které se pořád točíme do kolečka. USA je jeden stát, nás je 28. USA mají EPA. Spojené státy mají přístup k výrobcům. Spojené státy mohou vést vyšetřování. Spojené státy mají 300 inženýrů, kteří pracují v EPA. Já nevím, jestli v té době jsme jich měli 10 jestli jsme měli 10 z 20, tam jsme měli včetně sekretářek a ti dělali všechno možné, jednání, sledování legislativy a tak dále. USA mají povinnost eh, pro výrobce, že musí nahlásit software. To my tady nemáme. Ve Spojených státech je systém autodeklarace a režim zodpovědnosti, který je opravdu brutální. V evropském systému máme 28 národních homologovacích úřadů, homologačních úřadů, které tedy vydávají homologace a vychází to ze systému vzájemné důvěry, vzájemného uznávání. Je zde celá řada důvodů a já myslím, že se trošičku vracíme k tomu, o čem už jsme diskutovali. Musíme posílit evropský systém, musíme ho více integrovat a musíme mít silnější dohledové mechanismy. Nemůžu to říct, protože možná se to někomu z vás nelíbí, ale možná bychom měli mít nějakou evropskou federální instanci. Nebudu to ale říkat nahlas, protože má instituce k tomu tak daleko ještě nedošla. To je můj osobní názor. Paní López Bermecho. Možná v té poslední věci to je jediná věc, ve které s vámi souhlasím. Já vám musím říci, že odcházím znepokojenější, než jsem sem přišla. To nemohu opravdu popřít. Všechno se vědělo, podnikům se to promíjelo a vycházeli jste při svých rozhodnutích z toho, zda země mají dobrou či zlou vůli. Místo toho, abyste si zkontrolovali, zda členské státy správně či nesprávně uplatňují legislativu. Někdy složité problémy mají jednoduchá řešení, protože přinášejí nejlepší výsledky. V tomto případě alespoň tedy to nejjednodušší zavrhnout to by bylo to asi to nejlepší řešení. Nejjednodušší asi bylo, kdyby někdo přišel s nápadem, že bychom se mohli podívat na to, že členské státy třeba dělají něco nezákonného nebo dělají něco nesprávně a začít to vyšetřovat. Pokud eh, všechny naše rozhodnutí vycházejí z toho, že všichni mají dobrou vůli, no tak já opravdu odcházím velmi znepokojen dnes odpoledne. Já myslím, že nemusíte odcházet znepokojená, protože když někdo pracuje v Evropském parlamentu a zná evropské smlouvy, tak ví, že vycházejí ze vzájemného principu. A to je povinnost spolupráce mezi všemi státy a evropskými institucemi. To je základní princip. Když členské státy a instituce pracují společně, tak eh, se ty problémy řeší. Nikdy nebudeme mít jistotu, že někdo neplní normu. To se stává každý den ve všech oblastech. A my musíme být schopni sankcionovat a pokud je nutno posílit normu, no tak ji prostě posílíme. A v komisi jsme se o to snažili. Snažili jsme se prostě vykonávat to, o co nás žádal Evropský parlament a Rada ministrů. A to na čem jsme se shodli v rámci CARS 2020, změnit systém, ale my jsme nezůstali při tom. Zároveň jsme předkládali návrhy, abychom dosáhli posílení mechanismu dohledu. To je ta reforma homologace, kterou máte na stole a která vám dává příležitost, pokud máte dostatečnou politickou vůli, abyste posílili systém dohledu. A to je vše, co vám k tomu můžu říct. Děkuji. A paní Deli položí poslední otázku. Vy jste nedávno, nebo před chviličkou, zmínil ten americký zákon. Ale americký zákon je méně přísný než ten náš, protože nezmiňuje ten termín v běžném použití, ale pouze zakazuje používání odpojovacích zařízení. A přesto, a tady tomu nerozumím, po vydání zprávy ICCT v roce 2014 členské státy okamžitě zahájily vyšetřování a já nechápu, proč v Evropské unii se nic neudělalo. Proč jsme museli čekat až do září 2015 a na ten skandál aby se věci daly do pohybu. To je první věc. Vy stojíte v čele DG Enterprise. Co uděláte, abyste anticipoval rekonverzi automobilu? Já myslím, že u toho opravdu není nikdo, kdo by chtěl k tomuto tématu přistoupit. Ale pane Kajecho, my jsme poslali tisíce pracovníků na technologii včerejška, zastaralou technologii a to je diesel. Vy říkáte čistý diesel, no dobře, tomu já nevěřím, ale máme tu výhodu, že dokážeme vyrábět eh, hybridy a benzínové automobily a tak dále. Na co čekáme? Nechceme konečně vydat nějaký ten plán pro rekonverzi automobilů, abychom svolali všechny výrobce automobilů a řekli, podívejte, touto cestou musíte jít, jinak první oběti budou vaši zaměstnanci. Musíme přestat říkat to, co tady jsme slyšeli s Volkswagenem, to vydírání tím, že přijde nebo dojde k zániku pracovních míst. Já myslím, že jinak to bude problém, protože dnes se hodně hovoří o investicích a investice, to velmi dobře víme, kde je musíme dělat, protože zítra už nebudeme mít osobní automobily a ve veřejné dopravě při rekonverzi automobilu máme potenciál a já bych ráda věděla, zda jste zohlednili tento rozměr. Děkuji. Děkuji, paní Deli, já vám děkuji, protože já si velmi cením ty vaše obavy, na nichž tedy stojí ta vaše otázka, je to zcela legitimní a máte pravdu, že se na to ptáte. Pokud jde o vozy, které už jsou na trhu a které působí problém, pan Vela, který je komisařem pro životní prostředí, se obrátil na paní Běnkovskou, bylo to po slyšení zde v Evropském parlamentu a požádal ji, aby proskoumala možná opatření. To není snadná situace, ale myslím si, je zde skutečný problém, protože jsou zde automobily, které porušují pravidla, měli bychom najít nějaké řešení. Já si myslím, že to je jedna oblast, na které komise pracuje, pokud jde o podporu čisté dopravy. Vy jste se velmi správně zmínili o sociálním dopadu. To je důležitý dopad na zaměstnance, na pracovníky. A já myslím, že tady máme příležitost, eh, pokud jde o naši komunikaci, o čisté dopravě, abychom zde vytvořili rámec pro diskuzi. Hodně se hovořilo o CARS 2020. Teď máme novou iniciativu, která je podle mě velmi důležitá. Bylo by důležité, abyste se do toho zapojili i vy, vaši kolegové, a to je GEAR 2030. To znamená, znovu musíme společně přemýšlet o výzvách, které má před sebou automobilový průmysl, pokud jde o konkurenceschopnost, ekologii a také udržitelnost. Je tam spousta pracovních míst. Já myslím, že bychom měli pracovat společně a dosáhnout dohody s institucemi, s členskými státy, s podniky, abychom položili základ budoucímu vývoji. A pokud chcete, můžeme pokračovat bilaterálně. Mohli bychom diskutovat o tom, jak můžeme eh, počítat s nějakou aktivnější prací v této oblasti. A těmito slovy končíme toto slyšení. Já děkuji ještě jednou za to, že jste se zúčastnil tohoto zasedání. Děkuji také kolegům za to, že se víceméně drželi řečnické doby. Děkuji také Lize a přeji všechno nejlepší k narozeninám a uvidíme se příště. Můžete předložit ještě písemné otázky pro pana Kajechu, pošlete je paní sekretářce do pátku a příště se sejdeme 24. listopadu a budeme mít paní Segolen Royal, která je tedy Ministrní dopravy životního prostředí Francie. Děkuji.